Good morning, everybody. Dobré dopoledne všem. Prosím vás o pozornost. Thank you. Uh, Děkuji mnohokrát. Toto je třetí půl den našeho každoměsíčního zasedání. A teď máme bod číslo 12, současný stav probíhajících trojstranních jednání. Mám tady dobré zprávy pro vás. Podařilo se nám uzavřít tentokrát celou řadu záležitostí. A já tedy vám mohu v tuto chvíli podat zprávu o tom, že jsme uzavřeli vyjednávání o nařízení o makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice. To byla jedna z nedořešených záležitostí ještě. V podstatě tam situace skutečně zamrzla a čekali jsme o, o, na obecnou dohodu o makrofinančních e, systémech. Jak víte, tak jsme, se, e, tak jsme toto uzavřeli společně e, s makrofinanční pomocí pro Gruzi. Podařilo se nám uzavřít tuto záležitost, uzavřít dohodu společně s radou. A podařilo se nám tady ukončit celé jednání o rámcovém nařízení. Ono to nakonec tady nebylo nařízení, protože komise stáhla tuto svoji iniciativu, ale nakonec z toho tady vzešlo společné prohlášení Evropského parlamentu a rady. a Kyrgyzská republika, kyrgyzský případ, bude první, který bude přijat v rámci nového nového tady zastřešujícího ehm, rámce a v rámci té nové zprávy budeme o tom hlasovat dnes, o tomto kyrgyzském textu, protože Samozřejmě tuto záležitost už nemůžeme dále zdržovat, ke, už došlo k dostatečně dlouhému zdržení. A všechny politické skupiny se shodly společně na tom, že bychom měli skutečně postupovat velice rychle. Také se nám podařilo uzavřít nařízení o drogových, o prekurzorech drog. Bylo to tedy jako o obchodu v rámci společenství tak se třetími zeměmi. Naším zpravodajem byl Frank Prust z EPP. Vidím, že je zde přítomen, takže mu dáme ještě slovo, aby nám řekl, jak to probíhalo. Oui, merci, monsieur le président, mes chers... Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, S uspokojením vám můžeme říci, že jsme dospěli k dohodě s radou po eh, druhém zasedání trojstraného jednání. Bylo to v minulém týdnu ve Štrasburku. Eh, je to opravdu dobrá dohoda. Parlament nemohl dosáhnout eh, více pokroku. Komise nám navrhla revizi do dvě nařízení o prekusorech troch. To první je eh, vnitřní trh, to je eh, pro Libe a druhá věc to je mezinárodní obchod, to je v naší kompetenci. Bohužel a vzhledem k tomu, že eh, se nedospělo k dohodě v rámci parlamentních výborů, ani se nevydalo nějaké stanovisko, když tam jsou odstavce, které spolu souvisí, tak Libe Eh, před několika týdny nás předběhl a my jsme eh, tedy eh, napojeni na ten jejich dialog o trojstranných jednání. Není to tedy eh, naším cílem, ale proto jsme nemohli vydat to naše stanovisko hledně komitologie. A eh, ten revizní přeskumný postup bude zde a aplikován a je to tedy kvůli Libe. Takže my jsme eh, připravili prohlášení předseda, které bude zveřejněno v úředním věstníku ve stejnou dobu jako ten text. A tam se napíše, že rozhodnutí v rámci projednávání ve výborech nejsou žádným případem každé případě precedentem pro parlament. A pokud jde o tu dohodu, tak my jsme akceptovali návrh rady. E, pokud jde o dobrovolnou revizi a rychlý mechanismus, jsou to dvě věci, které jsou velmi důležité a které posilují boj proti obchodu s drogami e, prekursory drog, které ještě nejsou e, klasifikovány, tak můžou být zapsány do seznamu a zjistit, jestli tam existují nějaké předpisy, to bude tedy ten krok, který bude předcházet tomu zápisu do příloh. Pokud jde o ten rychlý zásah, tak eh, orgány eh, budou moci eh, za, zkontrolovat ty zásilky s látkami, které se používají pro syntézu drog. My jsme tedy velmi spokojeni, pokud jde o tyto mechanismy, protože tím pádem máme větší záruky a lepší rámec a ty látky budou muset být v tom seznamu pro dobrovolnou kontrolu. Potom je tam ještě, je tam ještě jedna doložka pro kompletní hodnocení. To je velmi důležité pro parlament, že parlament musí být velmi dobře informován o jednotlivých tendencích. Vzhledem k této definici vám mohu říci, že parlament mohl prosadit eh, svůj názor a tím pádem máme čtvrtou kategorii. Tato definice umožní zapsat do této kategorie léky to prostřednictvím aktu přenesné pravomoci a ne legislativním postupem. Já si myslím, že tady jsme dospěli opravdu k velmi dobré dohodě a chtěl bych tedy poděkovat všem těm, kteří se zúčastnili těchto prací a počínaje vám, pane, vámi, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu zpravodajovi. A já bych chtěl naprosto potvrdit vše, co vám řekl pan zpravodaj, protože skutečně stoprocentně věrně tady eh, odvyprávěl, k čemu došlo. Myslím si, že tato metodika, ke které jsme eh, dospěli s radou, je správná. Eh, my jsme si napsali svůj mandát, ale dali jsme zpravodaji a stínovým zpravodajům naprostou volnost. A všechny delegace parlamentní jsou tady konzultovány ještě před každým kolem vyjednávání a proto mluvíme jedním hlasem. V těchto vyjednáváních skutečně není možné, aby, aby, eh, chom, tady vyjadřovali různorodé názory. Všichni se vždy dohodneme na našem postoji před vyjednáváním a to posiluje naši vyjednávací kapacitu. Myslím si, že se ukázalo, že toto je skutečně velice úspěšný způsob, jak vyjednávat s radou. Samozřejmě všechno toto provádíme v rámci tedy běžných postupů, to znamená, že tedy náš výbor bude hlasovat o tom, na čem jsme se s radou dohodli, ale myslím si, že se ještě nikdy nestalo, kdyby náš výbor že by náš výbor neschválil to, co náš zpravodaj a naši vyjednávači za náš výbor dohodli s radou. Je to odlišný postup eh, v porovnání s radou, protože v radě žádná flexibilita, žádná volnost není. Tam skutečně mají vyjednaný velice eh, nepružný mandát, kterého se musí držet a když se něco zadrhne, musí čekat týdny, někdy i měsíce. Ten postup je vlastně velice takový zvláštní, takže já si myslím, že tento parlament skutečně dosahuje stále pozitivnějších výsledků díky svému postupu a já jako předseda jsem předsedal většině kol tohoto vyjednávání a jsem tady přesvědčen, že náš postup je skutečně tím správným způsobem tou správnou cestou. Samozřejmě se držíme svého mandátu, ale máme nezbytnou flexibilitu, abychom mohli eh, nacházet kompromisy při vyjednávání s radou. Ovšem, hovoříme se všemi politickými skupinami, samozřejmě pokud jsou přítomny na jednání. Ačkoliv se nikdy nestalo, že by hlavní politické skupiny při vyjednávání chyběly a na konci v tomto výboru také ratifikujeme, společně schválíme tady, co jsme vyjednali. A já si myslím, že výsledky našich kompromisů a uzavření těchto záležitostí, o kterých jsme vyjednávali v předcházejících letech, skutečně dosvědčují, jak plníme závazky jménem tohoto výboru a tohoto parlamentu. A chtěl bych veřejně poděkovat všem zpravodajům a politickým skupinám. Myslím si, že skutečně jsme podali důkazy vynikající práce, angažovanosti a také schopnosti si vycházet vzájemně vstříc, docházet ke kompromisům a proto máme tak silný vyjednávací hlas Eh, při vyjednávání s radou. Děkuji tady Franku Prustovi. A teď eh, paní eh, kolegyně Enrikiene, která je naší zpravodajkou pro um, partnerství. Tady nejsme příslušným výborem. Příslušným výborem je AFET, nicméně ona jako stínová zpravodajka se účastnila vyjednávání, který, při kterých se podařilo dosáhnout jednomu, jednoho důležitého kompromisu, pokud jde o eh, nástroj partnerství. To znamená, že celá ta dohoda o partnerství sice ještě není dokončena, ještě nedošlo k úplné schodě, stále ještě je třeba tedy některé záležitosti dořešit. Teď můžeme přejít k bodu číslo 13. Tady se jedná o obchodní vztahy EU-Tajvan. Je to zpráva zvláštní iniciativy, ne, je to ustanovení, eh, je to usnesení. Já tady eh, nemám vůbec v poznámkách napsáno, jaký typ dokumentu to je, říká pan předseda. My jsme tady příslušným výborem a je to tady projednávání otázky k ústnímu zodpovězení a projednání návrhu usnesení. Skutečně to tady mám napsáno, říká pan předseda. My jsme se rozhodli, že eh, toto usnesení tady že se tohoto usnesení ujmeme. Rozhodli jsme tak na posledním zasedání. Návrh tohoto dokumentu máte ve svých složkách. A dnes je tedy máme projednat. Stálým navrhovatelem k tomuto tématu, tedy k Tajvanu, je pan Frank Frust. To znamená, že on má na starosti automaticky i tuto iniciativu. Prosím, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, konstatuji s uspokojením, že máme tady tuto rozpravu ohledně obchodních vztahů s Ázií. My jsme se rozhodli, že budeme souběžně diskutovat o té eh, možnosti zahájit či ne jednání s cílem hájit naše investice v Číně a zároveň prohloubit obchodní vztahy s Tajvanem. Eh, toto je zcela jistě žádoucí a také nezbytné. Proč? Protože obchodní vztahy s Tajvanem je něco, co úzce souvisí s obchodními vztahy s Čínou. Můžeme říci bohužel, ale je to tak. Tajvan je důležitým partnerem EU v Ázii a bohužel eh, nemáme žádné oficiální vztahy s touto zemí. Je to pro nás eh, negativní, protože my jsme nejdůležitějším investorem na tomto ostrově. Proto toto usnesení. Zde tedy hovoříme o významu obcho- vztahu s Tajvanem a to, že je potřeba prohloubit tyto obchodní vztahy vztahy s Tajvanem. Já jsem přesvědčen, že obchodní jednání, která budou zahájena s Čínou, tak to bude eh, vhodným místem také proto, abychom zahájili jednání s Tajvanem. Nemáme žádnou dohodu s Tajvanem kvůli e, politice jedné Číny, e, kterou uplatňuje Evropská unie. Budeme-li tedy vyjednávat s Čínou, tak také budeme vyjednávat s Tajvanem. To je tedy logické. Nebudu zacházet do podrobností, co se týče toho samotného usnesení, protože ten text máte, tam vidíte můj názor a očekávám netrpělivě vaše názory. Tak, teď zahájíme rozpravu k tomuto bodu a první se přihlásil o slovo Bernd Lange za SAD. Ja, danke schön, Herr Vorsitzende. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane Pruste, děkuji vám za úvod. Také my podporujeme výzvu komisi, která se týká toho, že jednáli se o jednání s Čínou o přístupu na trh a o investici, budeme-li mít tuto dohodu s Čínou, tak bychom měli také zahájit jednání s Tajvanem. Všichni eh, víme, jak citlivá je tato otázka z politického hlediska. Je proto tedy logické, že z hlediska eh, dějin eh, Čína, Tajvan, takže eh, tam můžeme jednat souběžně, ale Samozřejmě to neznamená, že by neexistovaly různé hospodářské pohledy na věc, které jsou určitě zajímavé pro Tajván a pro evropský průmysl. V každém případě ale musíme jasně říci, že i v tomto eh, procesu eh, s Tajvanem, tak tam existují různé názory, pokud jde o přístup eh, na trh, o ty podmínky. My v mnoha oblastech jsme jednali s Tajvanem o hledně otevření trhu a zatím jsme nedospěli k žádnému zásadnímu pokroku. A také otázka těch dotací a dumpingu eh, v oblasti elektroniky a dalších výrobků, takže o tom se také bude muset diskutovat. Tak aby, takže v konečném důsledku ano k těm souběžným jednáním s Tajvanem, to je naše stanovisko, ale všechny ty problémy, které tam jsou, tak musíme tedy se na ně zaměřit. Děkuji. Um, next, uh, Metin Kazak. Dále má slova pan Kazak za Alde. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. I já bych chtěl vyjádřit spokojenost s tím, že konečně náš výbor oficiálně převzal iniciativu a sice, že se tedy rozhodl položit otázku k ústnímu zodpovězení, rozhodl se přijmout usnesení a myslím si, že je to dobrá příležitost k tomu, abychom zcela seriózně, oficiálně s komisí probrali možnost uh, jaksi eh, povýšení našich vztahů s Tajvanem. Je zcela jasné, že tady je potenciál pro další prohloubení a rozšíření našich obchodních vztahů, protože celkový bilaterální obchod mezi EU a Tajvanem se za poslední dvě dekády zvýšil téměř osmkrát. Eh, Tajvan je sedmým největším obchodním partnerem EU v Azii a 19. největším na světě. 31 eh, všech přímých investic zahraničních pochází z EU na Tajvanu. A po Číně, USA a Japonsku jsme čtvrtým největším obchodním partnerem Tajvanu. Takže v podstatě ten celkový obrázek vypadá poměrně dobře, ale já jsem toho názoru, že ten, toto, tento obchodní vztah by se mohl vyvíjet ještě lépe a že bychom měli vytvořit více nástrojů pro to, abychom vytvořili větší růst, abychom využili tento potenciál zcela, tak aby to nakonec vyústilo v hlubší hospodářskou integraci EU a Tajvan e, prostřednictvím e, ekonomické e, kanceláře v rámci obchodní komory zastoupené v Tajvanu. Zahájen byl tady strukturovaný dialog mezi EU a Tajvanem a já si myslím, že tady skutečně toto velice dobře napomáhá spolupráce a prohloubení vztahu. Myslím si, že EU by nadále, nadále měla eh, podporovat účast, smysluplnou účast Tajvanu a zastoupení v mezinárodních organizacích, kdy není tedy vyžadováno, aby byl členem stát, protože to je důležité pro globální zájmy EU. A to vůbec neodporuje uh, Eh, s politice EU vůči tedy jednotné Číně, naopak i to podporuje. Tajvan je prostě komerční entita, subjekt a já si myslím, že pokud jde o investice, státní zakázky, kulturu, energetiku a tak dále a tak dále, tam všude by zlepšení našich obchodních vztahů bylo ještě možné s Tajvanem. Takže já si skutečně myslím, že tato iniciativa, že jsme tedy navrhli tato vyjednávání jak s Čínou, tak i s Tajvanem, pokud jde o tady investice a přístup na trh, takže to je dobrá příležitost k tomu, aby evropské podniky toho mohly zcela využít. Děkuji mnohokrát. Dále má slovo Zague stínový zpravodaj pan Scholz. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chápu, že někteří členové tohoto výboru opravdu chtějí, aby tato dohoda s Tchajvanem byla co nejdříve podepsána. Samozřejmě, že to všechno vyžaduje nějaký čas a pan zpravodaj to velmi správně řekl. Nicméně bych rád řekl, že třeba se podívat i na zahraniční politiky Evropské unie, které by neměly být v rozporu. Eh, Evropská, politik, eh, Evropská unie má politiku jedné Číny a my v tuto chvíli nechceme jít jaksi proti tomu, o co bojují naši kolegové z výboru AFET. Eh, samozřejmě, že víme, že ta vyjednávání probíhala jaksi postupně a je třeba opravdu uh, ujistit se v tom, že naše vyjednávání nepůjdou proti tomu. To znamená, že my si myslíme, že nejdříve by měla být podepsána dohoda s Čínou a ve chvíli, kdy bude podepsána dohoda s Čínou, tak můžeme e, uvažovat o uzavření dohody s Tchajvanem, protože samozřejmě víme, že ekonomiky těchto dvou států jsou velmi propojené i v souvislosti s jaksi s vlastnictvím v mnohých věcech. 21. června byla podepsána dohoda právě o výměně služeb a zboží a všichni víme, jaký byl cíl této dohody a znamená to, že vlastně 65% této výměny právě v oblasti služeb eh, podstatě, to znamená, že tady jde v podstatě o tu výměnu služeb a zboží mezi, eh, mezi Tajvanem a Čínou. Jen u služeb je to 68% a u HDP a e, u těch u zboží je to samozřejmě také velmi vysoká, vysoký procentuální podíl. To znamená, tady si musíme uvědomit, jak vysoká je ta propojenost těchto dvou ekonomik a to je třeba se uvědomit i v souvislosti s e, naším usnesením a samozřejmě, že chceme, aby naše vztahy obchodní byly co nejlepší, ale je třeba si uvědomit, že také nechceme jak si, aby to všechno vedlo k nějakým konfliktům. Děkuji a tuto chvíli paní. Paní Keller tady, co se týče toho paralelismu mezi Čínou a Tajvanem, tak my samozřejmě víme, že jsou velmi proje, propojené, ale je třeba podívat se na všechny ty obchodní dohody na celém světě, které chceme uzavřít. Včera jsme hovořili o rozpočtu, řekli jsme, že vlastně nemáme dostatek prostředků pro to, abychom začali vyjednávání o všech těchto dohodách. A samozřejmě my víme, že půjde o důležité dohody, že jich bude velmi mnoho. Proto ta otázka, eh, chceme-li to všechno dělat dohromady, tak proč eh, se nepodívat tedy na Čínu a Tchajvan dohromady a proč tedy nevyčkat třeba ještě na tu dohodu s Japonskem? Samozřejmě, že v tuto chvíli nemáme žádnou jaksi jasnou strategii průmyslové politiky. A jak budeme vyjednávat s Čínou a s Tchajvanem, pokud nevíme, jaké budou ty základní stěžení principy naší průmyslové politiky? na úrovni EU. A já si myslím, že toto bychom si měli ujasnit dříve, než budeme uzavírat e, některé dohody, které už poté nepůjde změnit. To znamená, že já samozřejmě tady nespochybnuju ty paralely, o kterých jsme hovořili, nicméně si myslím, že tady není žádný jaksi spěch, kterým bychom byli nuceni, jak si postupovat co nejrychleji. To znamená, že já bych byla ráda, kdybychom opravdu postupovali krok za krokem. Není to třeba uspět spěchat a myslím si, že opravdu musíme vyčkat také na výsledky těch jednání, která v tuto chvíli probíhají. Děkuji, děkuji. A v tuto chvíli bude hovořit pan William Dartner. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je, ve mně vzbuzuje trošičku obavy to, co říkal pan Scholz. Já samozřejmě si velmi vážím názoru pana Šolce a dokonce se občas i shodneme, když hlasujeme. Ne příliš často se shodneme, ale někdy, někdy se to stává. Pane Šolce, já doufám, že teď nedeformuji to, co vy jste říkal, že si to vykládám správně. Vy jste říkal, vy jste hovořil o té konzistentnosti, o souladu. A ve chvíli, kdy jaksi výbor Afec se na něčem dohodnul, tak výbor INTA by neměl jít proti tomu. Nebo neznamená to, že vždy musíme naprosto souhlasit samozřejmě s tím, co oni e, říkají. Ale praxe možná by mohla být trošičku jiná. Já já chci říct, že já mám tu čest, že jsem náhradníkem ve výboru AFED. Nám jde o obchod v první řadě. Obchodní vztahy, samozřejmě obchodní vztahy mají svou dynamiku a já si myslím, že pro mě, nebo u mě by vzbuzovalo velké obavy, kdybych věděl, že ty obchodní vztahy vlastně budou trpět kvůli nějakému usnesení nebo ještě něčemu jaksi méně významnému z, z, z výboru AFED. Všichni si uvědomuje, jak to všechno funguje. Já doufám, že tady pan předseda se mnou bude souhlasit. Já si v každém případě myslím, že takovéto chování by mělo, by mohlo opravdu vést k velkým rizikům nebo k velkému nebezpečí, kdybychom kdyby to, na čem se dohodne vlastně výbor a FED, úplně zcela vykolejilo naší práci nebo ta naše eh, rozhodnutí. Samozřejmě, že nám všem jde o konzistentnost a souhlad s dalšími politikami, včetně politiky zahraničí. Samozřejmě, že to také vychází z našich smluv, to znamená, že i naše služba pro vnější činnost musí být v souladu eh, samozřejmě, že obchodní politiky, zahraniční politiky, prostě všechno vzájemně musí být v souladu. To vychází z našich smluv, to víme všichni. Nikdo další se nepřihlásil o slovo, ne, vidím, že tady přesta... A, tady, tady, Franku? Děkuji. Já bych chtěl eh, zareagovat na to, co řekla paní Keller, pokud jde o ten paralelismus eh, těchto jednání. Předevčírem jsme hovořili o zprávě Butikov, o nové průmyslové zprávě. Já jsem zpravodajem pro CARS 2020 ve výboru pro průmysl a ze dne na den nedospějeme k dohodě o volném obchodu s Tajvanem, o volné výměně. Takže my bychom chtěli nyní využít eh, těchto jednání s Čínou, eh, protože tady dříve existovalo toto, blokova- eh, toto zablokování, které se nyní uvolňuje. Takže spíše se jedná o takové prohlášení o myslech a pokusme se jednat souběžně s Tajvanem při jednání s Čínou, ale v rámci tohoto harmonogramu budeme muset stanovit naše hlavní osy průmyslové politiky, eh, především v těch odvětvích, která se eh, nedotýkají toliko automobilového průmyslu, protože tam existují specifičnosti v tom automobilovém průmyslu. Říkám, máme zprávu Butikofer o průmyslové politice, na tom se pracuje. Potom máme eh, další zprávu a já si myslím, že nyní je vhodný moment, abychom vyslali tento signál nově se rozvíjejícím ekonomikám, jako je Tajvan, a aby tedy souběžně se jednalo s Čínou. Good morning, thank you. Dobrý den, dobrý den, pane profesore. Děkuji za to, že jste mi dal slovo. Byl jsem tu Přibližně před měsícem hovořilo se o této iniciativě a my samozřejmě děkujeme výboru za toto usnesení z vlastní iniciativy. Samozřejmě jsme také velmi vděční za názory Evropského parlamentu. Komise, jak jsme již eh, říkali, je opravdu připravená prohloubit naše vztahy s Tajvanem ale stejně jak již dnes bylo řečeno, je třeba si uvědomit taky ten specifický politický kontext, ve kterém se eh, pohybujeme i v souvislosti s Čínou. A v tomto kontextu můžeme říci, že tady nám jde opravdu hodně o ty přímé investice zahraniční do Tchajvanu. Uvědomuje si, že to také je spojeno s určitými omezeními, o, jsme, o kterých jsme hovořili. Eh, dva návrhy, jak to, tento návrh usnesení trošičku vylepšit. Bod D Tady se hovoří o tom, že Tchajvan je sedmým největším obchodním partnerem v Ázii. USA je 23. Takže chci říci, že Tchajvan je naším 23. největším obchodním partnerem ve světě. A poté ještě E, tady se hovoří o 31,5% všech přímých zahraničních eh, investic. Tady si myslím, že je to třeba upřesnit, že jde opravdu a 25% je vlastně takzvaných stocks, to znamená zásoby. Já děkuji za to, že jste nám pomohl vylepšit fakticky tento návrh. Takže tímto uzavíráme debatu k tomuto bodu. Lhuta pro předložení eh, pozměňovacích návrhů je 21. srpna 18.00, hodin odpoledne. Také bych vás rád informoval o tom, že je tady schoda, která se týká se ústního návrhu, to znamená, že jsme tady otevření pro pozměňovací návrhy. Nicméně ty pozměňovací návrhy jsou opravdu otevřené pouze pro tento návrh usnesení. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a je to bod 14. Jednání EU a Číny o dvoustranné dohodě o investicích. Ještě jednou opakuju, bod 14, EU a Čína, to znamená, že se budeme věnovat hlavně O Číně je, jde o jednání EU a Číny o dvoustranné dohodě o investicích. Jde opět o návrh usnesení. Jsme opět zodpovědným výborem a naším zpravodajem je Helmut Scholz. Tentokrát důvod, proč se chceme tomu věnovat, je to, že Evropská komise si požádala o mandát k vyjednávání s Čínou o investiční dohodě. A to je poprvé po Lisabonské smlouvě, kdy komise si žádá v podstatě mandát pro vyjednávání o investiční dohodě. A my jsme se proto také rozhodli předložit návrh usnesení tak aby všichni věděli, včetně tedy rady, jaka, jaký je náš postoj a e, jakým způsobem chceme, aby se tedy vyjednával tento mandát. Pane Šolce, máte slovo. E, e, děkuji, pane předsedo. Pan, glaube ich, sollten Eh, takže já si myslím, že dnes je vhodný den, abychom se věnovali eh, právě těmto aspektům, jaký vliv eh, má export a jaký vliv mají přímé investice na hospodářský rozvoj. Co se týče 8,3 miliard 1,3 miliard obyvatel Číny a týká se to také obyvatelů EU. Existují různé přístupy k tomu, Eh, jaké, jak přímé vztahy, jak jsou přímé mezi exportem a mezi eh, růstem hospodářství. Eh, je odkaz na velmi zajímavou studii z června 2013 Azijské investiční banky a tam se hovoří právě o těch zajímavých výsledcích. Eh, zároveň, eh, co se týče té první eh, výměny názorů, když jsme hovořili o těch problémech, kterým ekonomika čelí, tak když jsme hovořili o dvoustranných obchodních vztazích, také investiční vztahy mezi EU a Čína. Takže my máme 26 bilaterálních investičních dohod a tedy ten eh, návrh komise je tedy velmi ambiciozním postupem, který máme tedy před sebou. Tedy tím pádem by se eh, to nahradilo těch 26 eh, dvoustranných eh, dohod. Takže otázka je, co je tedy tady nové, kde by tedy tkvěla ta mm, přidaná hodnota nové investiční dohody. Proto bych chtěl znovu poukázat na návrh usnesení, tedy na ty cíle, o kterých se tady hovoří No, to je tedy ten zákaz diskriminace, odkaz e, na zákaz svévolných opatření, e, potom e, se to týká také jednotlivých vhodných postupů a také se to týká otázky občanských svobod zákaz e, diskriminačního přístupu k investorům, to znamená týká se to i šikany a ochrana mm, e, tedy těch e, možných kompenzací. Proto mm, tedy tedy ta diskriminace, odkaz na mezinárodní je právo, zákaz dávat při rozhodování najevo svého jednání a tak dále. Takže jedná se tedy o to, že v tomto usnesení eh, navrhujeme také řízení pro řešení eh, sporů. Mm, jedná se tedy o eh, chránění, ochranu investorů při řešení sporů. A zde vyvstává mnoho otázek, pokud je o pracovní právo, e, týká se to těch podniků, které jsou přímo dotčeny, e, jsou to různé e, otázky, tedy občanské odpovědnosti, jakožto zásady. A musí to platit pro obě strany, takže nejde o to, aby ty pracovní standardy, které máme, tak je důležité, aby ty eh, evropské eh, standardy, o kterých se tradičně pochybuje, tak jako jinde, takže aby ty evropské standardy nebyly mm, v rámci dumpingového postupu v rámci těch eh, čínských pracovních stavů. Takže aby aby byla stanovena bilaterální povinnost, aby ty, ta pracovní místa se zlepšila. Potom bod 6 tento bod bych navrhoval, aby byl přeformulován, protože tady může dojít mm, k nedorozumění. A potom já bych si rád vyslechl názor kolegů a kolegyň. A je potřeba, aby toto, toto usnesení jsme mohli schválit ve výboru a potom na plénu, abychom to stihli e, včas, než se začne jednat o e, abychom tedy pomohli ze strany Evropskému parlamentu vyjednání o této dvoustranné investiční dohodě. Moving to the... Ano, teď dáme slovo stínovým zpravodajům z různých politických skupin. Pan Winkler z EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům, děkuji také za prezentaci, kterou jsme si právě vyslechli a uvědomujeme si samozřejmě všichni, že je třeba zmínit mnoho bodů, ale mám v tuto chvíli pouze tři připomínky úplně nový charakter takovéto jednotné dohody o investicích, to je zcela zásadní. Pokud by to mělo být opravdu něco jednotného, pokud by to měla být jednotná dohoda, tak si myslím, že by to bylo třeba říct zcela jasně. To znamená, že samozřejmě budou navrhovány různé výjimky pro různá časová období, buď ze strany členských států, které již mají bilaterální dohody eh, s těmito partnery, nebo Mm, bilaterální dohody ze strany Číny a já si myslím, že ty výjimky je třeba opravdu velmi jasně časově vymezit. A myslím si, že bychom tady neměli hovořit o výjimkách, které by měly platit opravdu velmi dlouho, protože potom se to všechno v podstatě tak jako rozmlží. Dále, co se týče té otevřenosti, eh, kterou chceme nebo bychom chtěli od našich eh, čínských partnerů. Myslím si, že v každém případě tady více, jak se než o otevřenosti, bychom měli hovořit o transparentnosti, kterou potřebujeme. Poté, co se týče těch joint venture, tak tady a těch různých mechanismů pro přístup na trh, tak to jsou všechno věci, které se v tuto chvíli vyvíjejí v souvislosti s Čínou. A já si myslím, že všechny ty mechanismy by měly být zcela jasné. A samozřejmě, že tady je třeba vyžadovat také vzájemnost, reciprocitu, to si myslím, že je zásadní. A co se týče toho mechanismu řešení sporů, pan Scholz už to zmiňoval, eh, hovořil o tom odstavci 6. Není to úplně to stejné, ale ta myšlenka, která se zatím skrývá, je v podstatě asi schodná. To znamená, že pokud by to byl mechanismus řešení sporů mezi různými státy, tak to je jedna věc. A potom ale potřebujeme také asi i mechanismus pro řešení sporu mezi eh, podniky, společnostmi a státy. Já teď v tuto chvíli nejsem samozřejmě žádným odborníkem na právo, ale něco takového si myslím, že by mělo fungovat. Pokud bych ještě mohl něco říci o jedné věci, která zde zazněla ze začátku, Mám tím na mysli ty strategie vyjednávání Evropské komise či Evropské unie, které bychom které bychom měli zohledňovat. To znamená, že bychom měli vyjednávat eh, krok za, krokem, krok za krokem s každým jednotlivým partnerem. Ještě uvidíme, jak tady dopadne konference na Bali, uvidíme, zda vůbec eh, přežije celý ten obchodní systém vycházející ze Světové obchodní organizace ale je třeba hovořit o těch institucích institucionálních kapacitách a schopnostech. Pokud budeme schopni opravdu zároveň eh, vyjednávat s různými partnery, pokud by to bylo možné, tak eh, já si myslím, že bychom se tomu neměli bránit. Samozřejmě, že tady těch omezení je spousta. Myslím si, že bychom měli být velmi selektivní a pokud by generální ředitelství pro obchod potřebovalo posílit své schopnosti, tak bychom měli udělat všechno pro to, aby posíleny byly a pokud Evropská a Evropský parlament bude potřebovat posílit své schopnosti a kapacity, tak eh, si myslím, že následující členové eh, tohoto výboru by se o to měli zasadit, by opravdu měli zajistit, abychom opravdu mohli následovat to, na čem jsme se dohodli, to znamená, abychom mohli vést vyjednávání s různými partnery eh, zároveň, protože bychom tady neměli trpět tím, že nemáme dostatek z zdrojům. Ano, včera jsme hlasovali o rozpočtu na příští rok. Myslím si, že eh, pokud se tedy nemýlím, šlo o navýšení o 10% u našich zdrojů. Jde pan David Martin, S a D. Ne, nahrazuje ho pan Lange. Uh, wrong so I correct. <laughs> ne, omlouvám se. Já jsem si myslel, že to bude Martin, ne, takže není. Takže stínový zpravodaj je pan Lange. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně. Já si myslím, že je velmi správné, když se dohodneme, že opravdu chceme ten, tu dohodu o investicích s Čínou, také tu dohodu o přístupu na trh, tak aby vůbec celá, celé to prostředí a ten duch, v rámci něhož spolupracujeme, se trošičku uvolnili, tak abychom opravdu ten přístup si na ten trh eh, zajistili. I v souvislosti s, tom, s tím sporem o solární panely eh, jsme v podstatě nebo všichni si uvědomili, že tady prostě došlo ke konfliktům a myslím si, že by bylo opravdu pro nás všechny výhodné, kdybychom co nejdříve tyto spory vyřešili a kdyby se nám podařilo co nejdříve vyjednat tu, tuto dohodu. Myslím si, že mý kolegové už řekli spoustu věcí, nicméně si myslím, že se musíme opravdu ujistit, že půjde o dohodu, která nebude fungovat pouze v Číně, ale také i u nás. Spousta spousta eh, čínských fondů v podstatě se dívá na investice v Evropské unii a my se musíme zamyslet nad tím, zdali ještě neexistují strategické oblasti, eh, ve kterých by měly platit určité výjimky a hlavně v souvislosti s tím, co říkal pan Scholz, samozřejmě je třeba také zajistit, že budou zohledňovány a respektovány zcela základní eh, pracovní práva. Hmm, těch příkladů máme velmi dobře, napří, velmi mnoho, například Volvo ve Švédsku, tam jsou ty příklady spíše pozitivní, ale máme i spoustu negativních příkladů. Myslím si, že e, je také odpovědností těch e, evropských investic e, v Číně v souvislosti s CSF, aby tato pravidla byla eh, dodržována. A co se týče ochrany osobních údajů, v souvislosti také s tím, co se děje v tuto chvíli v USA, eh, se o tom velmi mnoho hovoří. A je třeba si uvědomit, eh, do jaké míry opravdu spolehlivě budou naše osobní údaje chráněny ze strany čínských úřadů. Děkuji. Dále za Alde. Pan Martin Kazák. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový, naše spaň, stínová zpravodajka tu v tuto chvíli není, to znamená, že budu hovořit za ní a budu se snažit vyjádřit náš základní postoj k, této, k tomuto návrhu. Jistě víte, že v minulém roce jsme přijali zprávu z vlastní iniciativy, který se týkal vztahu eh, mezi Evropskou unii a Čínou a zaměřovali jsme se v podstatě na to, že ty vztahy nejsou vyvážené mezi Evropskou unii a Čínou, což znamená, že se nenacházíme ve vyvážené situaci ve chvíli, kdy hovoříme o přístupu na trh. To znamená, že současný návrh pana Šulce, je v podstatě naše snaha, jak, jak si tu, tyto vztahy vyrovnat, vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. To znamená, jakým způsobem co nejdříve přijít k nějakému vyváženějšímu přístupu a k vyváženějším obchodním vztahům. Co je pro nás eh, důležité v rámci této dohody? Nejde pouze o ochranu obrovnou investic. Jde také o to zajistit opravdový nediskriminovaný takzvaný nebo nediskriminační přístup na trh. A další faktor, který chci zde zdůraznit, je ten, že obě dvě strany, obě dvě strany budou muset bez jakékoliv diskriminace stejně přistupovat ke všem podnikům z obou stran. To znamená, že jde o to také zajistit nějaký spolehlivý systém nebo mechanismus eh, řešení sporů, který nebude diskriminační. My si myslíme, že tato dohoda může opravdu přispět k, eh, k, k rozvoji našich bilaterálních vztahů s Čínou. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zelené. Nyní vystoupí Ska Keller. Děkuji mnohokrát. Především chci říci, že bych v podstatě vůbec nebyla proti tomu, abychom od komise získali více peněz, o to vůbec nejde, ale bohužel máme, tedy tento víceletý finanční rámec na dalších několik let. Mimochodem, já jsem hlasovala proti němu, vy jste pravděpodobně většinu hlasovali pro něj a ten nám prostě ukládá velké škrty pro celou Unii a to znamená, že už s tím nic neuděláme a musíme se s tím nějak vyrovnat. Chtěla bych poděkovat také panu Šolcovi za jeho zprávu. Je tam celá řada ve vaší zprávě, celá řada věcí, se kterými souhlasíme. Především s tím, že bychom neměli mít žádný uh, Eh, mechanismus pro řešení sporů mezi státem a investory v této smlouvě, protože si myslíme, že by to eh, mohlo být nebezpečné pro obě strany. Neměli bychom totiž zapomínat, že by to mohlo být nebezpečné i pro nás. Potom eh, si myslím, že je tam několik věcí, které je možné posílit podle našeho názoru, především propojení ještě mezi společen, sociální dimenzí a politickou v této smlouvě. Myslíme si, že bychom tam neměli brát v úvahu jenom hospodářský aspekt investic, ale také politický vztah, že bychom tam měli zohlednit tak, aby obě strany mohly jaksi postupovat paralelně. Tak bychom chtěli zdůraznit, že tato dohoda by neměla v žádném případě omezovat možnosti Číny plnit své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a konvencí Mezinárodní obchodní prá- organizace práce. Naopak, že bychom měli tímto způsobem posílit tuto jejich možnost plnit závazky. A myslíme si, že je třeba také zajistit, aby tato dohoda, jako jakákoliv jiná, neměla zabránit jakékoliv zemi v tom, aby mohla provádět svoji politiku v oblasti péče o zdraví, ekologie a tak dále. Také souhlasíme s tím, že tato dohoda by měla obsahovat závaz, závazné požadavky, pokud jde o CSR, tedy, uh, udržitelný rozvoj a tak dále tak abychom tam chtěli začlenit některé nové věci. Tady se vracím ještě k té průmyslové politice, kterou, politice, kterou jsem zmínila u Tajvanu. Ačkoliv souhlasím s panem kolegou Proustem v tom smyslu, že pan Rdikov vypracoval vynikající zprávu k eh, průmyslové politice, tak problém je v tom, že zatím vlastně, když parlament udělá eh, zprávu z vlastní iniciativy, tak se to automaticky jaksi neprojeví v průmyslové politice EU. Takže bychom měli myslet na to, že to, že jsme my jako parlament vypracovali zprávu z vlastní iniciativy, tak to vlastně vůbec nic neznamená pro oficiální průmyslovou politiku EU. Takže bychom měli být opatrní a nejdříve se rozhodnout, jaké máme priority, jakou průmyslovou politiku chceme a potom teprve můžeme se pustit do něčeho tak důležitého, jako je e, vyjednávání o dohodě s Čínou a důležité také je, abychom měli jasný přehled o tom, co se kde děje, abychom si se toho nenakládali na talíř příliš mnoho najednou. Dále bych chtěla také zmínit význam rovných podmínek pro všechny, především pokud jde o transparentnost eh, stát eh, tedy eh, podniků vlastněných státem a investičních postupů. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A teď za EFD je to někdo stínový zpravodaj za AFD? E ne, není tomu tak. A teď si teda vyslechneme zástupce komise. Je tady pan Rupert Schlegelmilch. Vítám vás opět v našem výboru a máte slovo. Děkuji vám, pane profesore Moreiro, děkuji všem, kteří promluvili k této velice důležité iniciativě. A možná bych na začátek měl říci, že ta podpora, kterou získáváme pokud jde o prostředky, o které jsem dnes tady, tady něco slyšel, to je velice skutečně povzbudivé a je to tady skutečně eh, možnost, jak náš tým můžete posílit. Pan předseda říká, ano, máte naši plnou podporu. Dále řečník za komisi. Když se dívám na tento návrh textu, textu tak chci také říct, že nás těší, že tento návrh usnesení v podstatě tady schvaluje obecný přístup komise. Někteří z vás říkali, že máme s Čínou problémy, jsou, je tam určité napětí, ano, to je pra, ta pravda, ale máme také dlouhodobý program v této oblasti a já si myslím, že pozitivní vztahy a pozitivní vyjednávání s Čínou je naprosto klíčové ta dohoda, o které vyjednáváme, tedy ta možná dohoda, by právě měla pracovat na tomhle. A sice měla by budovat dlouhodobou platformu pro to, abychom mohli zvýšit objem svých investic. Já bych chtěl připomenout, že jenom 2% našich investic směřuje do Číny. A když porovnáte to s objemem obchodu, tak je to jistě něco, co můžeme ještě zlepšit. Mnohem lépe do budoucna. Eh, ještě několik informací abych to uvedl, 21. června jsme tu měli nového ministra obchodu Číny, takže jsme o této otázce také hovořili a získali jsme ujištění o tom, že by to byla komplexní dohoda. Celá řada z vás říkala, že to nemůže být jenom dohoda zaměřená na ochranu, že musíme hovořit o všech otázkách, včetně tedy přístupu na trh. A my se neděláme žádné iluze o tom, že to bude obtížné, nicméně je to klíčová věc. A sice je třeba, aby ten projekt byl skutečně životaschopný, protože, jak jsme říkali, 26 členských států už má bilaterální smlouvy s Čínou. Takže já si myslím, že skutečně jsme na dobré cestě k tomu, abychom eh, také našli nezbyt, eh, jaksi nezbytnou otevřenost na druhé straně vyjednávacího stolu. Také eh, jsme tedy spokojeni s tím, že tam chceme začlenit i ten přístup na trh a ochranu, pokud jde o právní jistotu a problematiku přístupu na trh, to je třeba doplnit tím, že vezmeme v úvahu i eh, jiné aspekty, to také někteří z vás zmínili. Chceme hovořit o ekologii, o lidských právech, chceme také hovořit o otázce eh, sociální odpovědnosti podniků. Možná je tady ještě, jsou tady určité podrobnosti, o kterých můžeme mm, diskutovat, to znamená, jestli bychom měli mít nějaká závazná pravidla pro sociální zodpovědnost podniku, jestli je máme nějakým způsobem jak si vymáhat. Většinou je, to je taková jako, jakoby víceméně dobrovolná záležitost, eh, vztah mezi, společ, mezi firmami a veřejným sektorem, ale to ještě můžeme projednat. Pan Scholz říkal o, něco o tedy um, ehm, zázrach nediskriminaci a tady se vlastně také hovoří o zvykovém mezinárodním právu v bodě 7, ještě budeme muset hovořit o tom, co to vlastně znamená, co to znamená také spravedlivé a rovné zacházení. Ono totiž eh, nikdo vlastně neví, co to je jaksi mezinárodní, zavedené mezinárodní právo, zvykové národní právo, takže Mm, si toto musíme vyjasnit, musíme si také vyjasnit vzájemně s čínskou protistranou, co myslíme tím, že hovoříme o rovném a spravedlivém zacházení s eh, investory a tak dále. Ještě se vrátím k něčemu, eh, o, kterém, eh, o čem mluvili někteří z vás, a sice o řešení sporů mezi státem a investory. My jsme si zcela vědomi toho, že je třeba ještě tuto záležitost projednat. Konkrétně v tomto případě tady 26 členských států vlastně má už takovýto mechanismus, bez ohledu na to, jestli to nějak můžeme tady my vylepšit. A tyto dohody bilaterální těch, těchto členských států budou, jejich platnost bude ukončena. Takže když my potom vyjednáváme vyjednáme Čí, s Čínou dohodu a nebude tam tento mechanismus pro řešení sporů, tak vlastně eh, v podstatě snížíme ochranu, která v tuto chvíli existuje. Takže je třeba nadále diskutovat o tom, jestli ten systém, jak v tuto chvíli funguje, je ten nejlepší možný systém, anebo jestli bychom neměli být trošičku perspektivnější, abychom se zbavili případných neopodstatnělých žalob, pokud existují. A já bych skutečně eh, varoval před odstranění této možnosti, především v tom kontextu, eh, o kterém se teď bavíme. Možná by to skutečně nebylo úplně nejmoudřejší rozhodnutí, především vzhledem k tomu, že právní systémy některých našich partnerů, především jako ten partner, o kterém teď hovoříme, nejsou až tak úplně stoprocentně spolehlivé jako ten náš právní systém. Je tady třeba ještě další eh, rozprava, diskuze o tomto a ze strany komise bych tedy řekl, že nadále jsme přesvědčeni, že bychom měli jak si se zasazovat o dobrý, užitečný, nepřehnaný způsob, tedy systém, mechanismus pro řešení sporů, tak, abychom předešli tomu, že by naši uh, investoři jaksi nebyli schopni chránit svá práva. A to je z mé strany v tuto chvíli asi vše. Myslím si, že u ostatních záležitostí, které tu byly zmíněny, tam nemáme žádný problém a samozřejmě, jak už jsem říkal, eh, se co nejvíce vynasnažíme vyjasnit eh, tady, co myslíme těmi mezinárodními standardy třeba u ekologie a tak dále. Potom tady pan Lange hovořil o ochraně údajů, to je samozřejmě obrovsky důležitá záležitost a já bych chtěl eh, zmínit, že to jsme ještě v žádné dohodě v minulosti nezohlednili. Nevím, jestli to budeme schopni udělat. Samozřejmě ta, ten problém nám tím nezmizí, ale možná bychom to s čínskou protistranou mohli vyřešit jiným způsobem. Děkuji. Mám tady žádost ještě další o slovo? Ano, děkuji pane předsedo. V podstatě je to spíše technická záležitost. My hovoříme o bilaterálních eh, investičních dohodách a já ale eh, jsem naposled, vždycky chápal bilaterální dohody jako dohody mezi dvěma státy. Ale bilaterální to asi není vhodný eh, termín, když hovoříme o EU, protože to není stát. Tak nevím, jestli bychom nemohli používat nějaký vhodnější termín. Bilaterální, říká pan předseda, je uh, Eh, správný termín, protože Evropská unie je mezinárodní subjekt. Pan Scholz. Eh, pane předsedo, já bych eh, chtěl se vyjádřit stručně. Za prvé, pan Barroso, předseda komise, řekl, že vztahy s EU a Čínou musí být založené na přátelství a vzájemném respektu. Já si myslím, že toto bychom neměli nechat stranou. My musíme se toho držet také ohledně toho, Eh, ohledně té dohody o investicích. Za druhé, musíme být konzistentní v politice, musíme si uvědomit, eh, máme zprávy z vlastní iniciativy a tam jsme stanovili jasné zásady ohledně toho, jak by měly vypadat ty obchodní vztahy. Eh, o třeba zpráva Turkia Safi, Harlem Dazir a Nick Shadow. Takže tady jsme to zasadili do tohoto kontextu a hovořili jsme o bilaterálních investicích a to, že je to důležité. Proto já si myslím, že bychom se měli snažit eh, tímto směrem a co se týče mandátu a zahájení eh, jednání, tak abychom tuto komplexnost a konzistentnost eh, politiky zohlednili. Musíme být tedy důslední. Politika je vždy konkrétní takže proto bych eh, se chtěl vrátit k tomu, co zde bylo řečeno. Musíme se jasně vyslovit pro eh, posílení eh, té schopnosti jednat Evropské komise, ale potom, když se dospěje potom mm, k tomu hlasování, tak potom mm, bude to tedy reálné v rámci toho finančního rámce v září? A musíme tedy si sami Eh, uvědomit, abychom postupovali eh, důsledně a to znamená také pokud je o hlasování. Eh, proto jsem velmi se těším na pozměňovací návrhy a já si myslím, že můžeme vypracovat opravdu velmi řešení pro tento návrh usnesení. Thank you. Děkuji, tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 21. srpna 18 hodin. Teď nastává čas na hlasování. Prosím, připravte si hlasovací karty.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 Okay, we'll uh, vote. Uh, 15. I have attention, please. I do not want. Uh, já, říká pan předseda, nestrpím v tomto sále žádné jsou další rozhovory. Prosím uh, ty z vás, kteří se teď kupí u východu, aby opustili tento sál. voting I... Tak, bod číslo 15, takzvaný Omnibus 1, to je první věc, o které budeme hlasovat. Je to jeden z nejdůležitějších eh, dokumentů, který máme na starosti v tomto funkčním období. Trvalo několik let, než jsme to vyjednali. Jde tady o sladění legislativního aky, které se týká obchodní politiky, Lisabonské smlouvy, komitologie a nařízení a uh, aktu přenesené pravomoci. Tyto všechny, těchto všech režimů, tedy, které vznikly v rámci Lisabonské smlouvy. Uh, Teď máme tady před sebou kompromis, na kterém jsme se dohodli a teď tady je na našem výboru, aby prohlasoval eh, tento výsledek vyjednávání našeho pana zpravodaje a vyjednavačů a rady. Takže teď zahajuji elektronické hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. schváleno 24 hlasů pro, jeden hlas proti, jeden se zdržel hlasování. Takže výsledek trialogu byl tedy ratifikován naším výborem a já blahopřeji paní zpravodajce. Naprosto si to zaslouží. Um, item 16. Bod číslo 16, opět Omnibus 2, tentokrát uh, zpravodajem pan uh, Leichtfried za SAD. Opět je to sladění režimu komitologie a aktů v přenesené pravomoci s legislativním aky obchodní politiky. Je to stejně důležité jako ten první bod, o kterém jsme hlasovali. A postup je stejný, to znamená, teď máme před sebou kompromis, ke kterému dospěla eh, dospěli naše vyjednavači s radou a musíme ho ratifikovat v našem výboru, takže zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 22 hlasů pro, čtyři členové výboru se zdrželi hlasování, nikdo nehlasoval proti. Blahopřeji panu zpravodaji. Tento bohužel není přítomen. Další bod, makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice. Toto je první Tady pardon, druhý plot výsledku obecné dohody s radou ohledně makrofinanční pomoci. Je to zpráva pana, tedy na základě zprávy pana Kazaka. Zveřejníme to jako společné prohlášení Rady a parlamentu. A nyní tedy jsme vztáhli tuto zprávu i na konkrétní případy který se to týkalo. Samozřejmě se to bude stávat i na budoucí příklad, eh, případy. Kyrgyzská republika, eh, to už jsme řešili dlouho, to znamená, teď jsme to skutečně chtěli vyřešit velice rychle, aby se i tento, tato nová rámcová dohoda mohla uplatnit i na tento případ. A eh, s touto dohodou vlastně nebyla vůbec žádná potíž. S radou jsme se dohodli rychle. A opět náš výbor musí teď ratifikovat kompromis, ke kterému jsme dospěli s radou. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 21 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 členové našeho výboru se zdrželi hlasování. A zpravodaj nepotřebuje žádnou, žádné blahopřání. Konec hlasování tím pádem. Děkuji vám mnohokrát. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 18 a 19, to společná rozprava. I will allow two minutes. V tuto chvíli, říká pan předseda, dávám dvě minuty těm, kteří opouštějí tento sál, aby tak učinili. No Déle skutečně nedám. time to settle down and to resume our... Tak je na čase, abychom se všichni usadili na svá místa a opět pokračovali v jednání. Skutečně nerozumím tomu, proč tu nadále někteří stojí a rozprávějí spolu. A to se týká i členů tohoto výboru. Okay, this is a joint debate of two files on the same Teď budeme mít společnou rozpravu o společném tématu, tedy ochranných známkách. Máme tu eh, dva dokumenty, dvě stanoviska. Eh, příslušným výborem je obou eh, výbor pro právní záležitosti. Naším navrhovatelem je George Kutaš. Návrhy stanoviska máte ve svých složkách. A samozřejmě tady teď proběhne rozprava k jeho návrhu stanovisek. Prosím, máte slovo, pane zpravodaj, abyste zahájil diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Návrhy komise se zaměřují na eh, to, aby systém pro registraci ochranných známek ve společenství byl přístupnější a efektivnější. Tedy tady hovořím o snížení nákladů, lepší přístupnosti, před eh, vyspytatelnosti a jaksi transparentnosti. Také se tady hovoří o tom, jak se vzájemně doplňuje systém v EU a mezinárodní systém. Je to velice zajímavá problematika. Musím říci, že se chci zaměřit tedy především na obchodní aspekty této problematiky. Nechtěl jsem eh, tady zasahovat do kompetencí to, tedy příslušného výboru. To znamená, že já ve svém stanovisku zohledňuji skutečně pouze ty aspekty, které se týkají obchodu. První věc, eh, kterou bych chtěl zmínit, je to, že komise se rozhodla, že chce EU umožnit bojovat proti eh, pašované, padělanému zboží, které transituje přes území Evropské unie. To znamená, je to zboží, které není určené přímo pro trh EU. na první pohled se to zdá jako e, dobrá iniciativa pro držitele ochranných známek v EU, ale někteří možná budou proti, nicméně e, podobné to bude asi u patentů. Mohlo by to totiž vést k tomu, že to zabrání přístupu třetích zemí k eh, lékům, takže proto podám příslušný pozměňovací návrh. Nadále také není jasné, jestli Evropská unie má vlastně pravomoc, právo, jak si kontrolovat transitní zboží, které není určené pro její trh. Možná víte, že Institut Maxe Plancka vypracoval pro Evropskou komisi studii a ten navrhl také jiný názor, a sice, že aby bylo možné jak si zasáhnout, tak je potřeba, aby eh, k porušení ochranné známky a pravidel došlo jak v tranzitu, tak na cílovém trhu. A další věc, kterou jsem chtěl ve svém stanovisku zdůraznit, se týká prodeje padělaného zboží přes internet. To si myslím, že je velice důležitá záležitost. A já jsem tady se pokusil vyjasnit, které právní nástroje můžeme využít pro to, abychom zasáhli proti dovozu eh, paš, padělaného zboží do EU, které je tedy nakoupené přes internet. Také tu zmiňuji význam budoucích legislativních návrhů v EU, které ještě rozšíří AKI EU, které se bude týkat ochrany zeměpisných označení, Eh, které se bude týkat jiných, jiného zboží než eh, zemědělských produktů, vína a tak dalších potravin. Jde o to, že držitele ochrany eh, ochrany, ochranné známky. Tento držitel je tedy chráněn a jeho práva, dokud nepřeprodá, neprodá tedy svoje zboží. Nicméně, podle našeho názoru, by měl být schopen samozřejmě prodat e, komukoli a kdekoliv. A naše politika je taková, že tedy e, pouze v EU může držiteli konkurovat někdo jiný při tomto prodeji, nicméně e, někteří spotřebitelé, mnoho spotřebitelů navrhuje, tedy namítá, že toto chrání pouze velké společnosti. Dokonce teď Evropský soudní dvůr řeší veliký případ, rozsáhlý případ, eh, kde se tady eh, jedná o Spojené království, zboží dovedené, dovezené z USA. A také zde hovořím o možnosti využít v EU nějakého zahraničního mezinárodního systému nebo vytvořit hybridní systém, podobný tomu, který funguje v USA. A já bych spíše byl pro vytvoření toho hybridního systému, protože je tam rovnováha mezi zájmy evropských spotřebitelů a také držitelů ochranných známek v EU. Já se těším na další spolupráci a těším se na to, že ostatní kolegové přispějí k mému předpisu. Ještě než uzavřu svoje vystoupení, tak bych chtěl připomenout vám všem, že lhuta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů je 4. srpna. Je to tady velice krátká lhůta, takže pokud chcete předložit pozměňovací návrhy, prosím udělejte to nyní, protože poté bude už skutečně příliš pozdě. Děkuji. Pan předseda, stínový zpravodajové nyní dostanou slovo. Nejdříve za EPP pan Daniel Kaspary. Prosím, máte slovo. Äh, Vážení kolegové, eh, milí kolego, děkuji za tuto prezentaci. Nejdříve bych chtěl říci, že eh, vítáme tento přístup, že bychom se měli v tomto výboru omezit na obchodní záležitosti. Potom pokud je o tranzit, tak si myslím, že bychom o tom měli ještě pohovořit, protože při diskuzi o aktě a eh, jiných předpisech jsme o tomto hovořili Eh, co se týče zajištění eh, těch eh, chudých osob, tak eh, samozřejmě se tady jedná o potraviny, ale když se jedná o osoby, tak musíme se postarat o to, abychom jim neposkytovali padělané výrobky, aby tyto neobíhaly, protože se jedná třeba například o padělané léky. Lidé potom tyto léky berou a potom samozřejmě to může být pro ně velmi špatné. Takže já bych chtěl, abychom potom potom po letních prázdninách se k této otázce vrátili. Já jsem poskytl pozměňovací návrh k Made In a e, když se o tom bude e, hovořit například i v jiných výborech, které k tomu jsou příslušné například pro celní otázku, kromě našeho výboru, e, tak Například eh, bychom měli nechat eh, kolegy z výboru IMCO, protože oni znají eh, to usnesení parlamentu a tedy, abychom dali do souladu to, co máme tady, na čem jsme se rozhodli. A já si myslím, že bychom, my bychom se neměli vůbec vyjadřovat k otázce made in, nejbrž měli bychom to přenechat kolegům z výboru IMCO. To je tady zatím všechno a všem přeji jinak velmi hezké léto. Thank you. Děkuji vám. Dále je na řadí je na řadě pan Kamal. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. V podstatě mm, se nebudu tolik lišit od toho, co řekl přes chvíli zpravodaj za EPP k tomuto tématu, protože tady jde v podstatě o to, jak ošetříme přístup k lékům, jak vytvořit správnou rovnováhu, abychom tedy dosáhli rovnováhy mezi boji proti padělanému zboží a zároveň přístupu k lékům. Někdy je to příliš politizované toto téma, a my jsme samozřejmě politici, ale jde nám tady o tu rovnováhu. A mm, je tady věc, která mě ale znepokojuje trošku více a tady se snažím to v podstatě pochopit. A to jde o to označování původu a o tu otázku made in, tedy vyrobeno v. Když se podíváme na vysledovatelnost, tak tady máme konkrétní ustanovení, která se týkají vysledovatelnosti a kdybychom to založili pouze na eh, nepreferenční pravidla původu, tak by to mohlo mást spotřebitele, protože velice často potom se tam objevuje místo ne kde byl eh, ten eh, výrobek skutečně vyroben, protože to nebere v úvahu globální dodavatelské řetězce. Takže mám tady trošku objevy, eh, obavy pardon, u tohoto tématu, ale celkový přístup pana zpravodaje vítám protože říká, že bychom se skutečně měli zaměřit na tyto konkrétní obchodní otázky a že bychom se neměli snažit zasahovat do kompetence jiného výboru. Děkuji. Pan předseda a za GUE Helmut Scholz. Um, oh, Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl také velmi srdečně poděkovat panu eh, navrhovateli. Já si myslím, že to, co předložil, se opravdu ubírá dobrým směrem. Já bych chtěl ale poukázat právě na tu otázku léku, protože pokud je o dohodu CITA, tak tady je ten problém, tam je ten problém těch generik. Takže my tady Eh, máme to nové znění, ke kterému jsme přistoupili a tady eh, zasahujeme do jednání eh, s jinými zeměmi, kde se jedná o tu fixaci těch konkrétních podmínek, a které mají takto e, vypadá, Takže já si myslím, že to je opravdu velká odpovědnost a my se musíme zamyslet nad tím, jak e, bude vypadat konkrétní změní ohledně ochrany duševního vlastnictví, tak abychom e, maximálně a v co nejlepším možném smyslu se drželi těch bilaterálních dohod a jejich uzavření. Takže proto bych chtěl také v tomto smyslu přednést, předložit pozměňovací návrh. E, remark on... Připomínka týkající se oblasti působnosti našeho, našeho, na toho našeho návrhu. Víte, my tady moc nemáme jaksi e, výběr my samozřejmě se musíme věnovat pouze obchodu, to znamená, že pozměňovací návrhy se musí týkat pouze eh, obchodu, tak jak eh, respektují ostatní nás, musíme i my poslouchat ostatní. A teď má slovo paní Výborná za komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem zpravodajům za tento návrh. Komise je také velmi spokojená s tímto návrhem a velmi si mm, ctí a váží eh, návrhů vašeho výboru k našemu eh, návrhu. Samozřejmě, že boj proti padělaným výrobkům a jejich eh, jejich distribuce je velmi důležité. To znamená, že my v tuto chvíli vysíláme velmi důležitý signál a doufáme, že tento návrh také pomůže posílit tento boj proti těmto padělaným výrobkům. Co se týče toho specific, té specifické záležitosti, která se týká těch léčiv a přístupu k, léčiv, k léčivům ve třetích zemích, tady eh, chci říci, že ten náš návrh se týká ochranných eh, známek. Co se týče eh, toho návrhu z Doha a z návrhu VTO, tak ten se týká patentů. Chci říci, že tady hovoříme o padělaných padělaných léčivech. Ten druhý návrh se týká generických eh, léčiv, to znamená zcela jaksi legálních, legitimních produktů. Takže já si myslím, že tady bychom si měli uvědomit rozdíl mezi těmito dvěma produkty. Jde úplně o odlišné oblasti. Možná, že jsem úplně nerozuměla té debatě, která se týká toho made in. Bylo by dobré, kdyby pan zpravodaj mohl ještě jednou zopakovat svou otázku. Můžete zopakovat svou otázku? Co jste tím měl na myšli, když jste se ptal na made in? O made in hovořil Daniel, ale možná, že znáte tu situaci, která se týká vlastně původu zboží. Evropský parlament už předložil návrh týkající se této oblasti. To znamená, že se musíme držet návrhu Evropského parlamentu. Pan Kaspary se odkazuje na naší povinnost, jak si dodržovat nebo respektovat důvěryhodnost nebo důvěrnost určitých informací a také práci výboru IMCO. Děkuji, děkuji. Tak já, jsem, já si to samozřejmě zapíšu, ale rád bych ještě reagovala na to, co říkal jeden ze stínových zpravodajů, který se týkal právě vyváženosti právě ve chvíli, kdy hovoříme o boji proti tranzitu padělaného zboží a přístupu k léčivům. Myslím si, že všichni si uvědomují, že v první řadě je třeba chránit spotřebitele i v méně rozvinutých eh, státech. To znamená, musíme je chránit před tím, aby eh, kupovali jaksi nedostatečně kvalitní výrobky. Samozřejmě, že jde samozřejmě o ochranu eh, evropského trhu, ale také o ochranu spotřebitelů ve třetích zemích. Děkuji, děkuji komisi za velmi moudré připomínky. Pan zpravodaj. Děkuji ještě jednou za udělení slova, děkuji také všem kolegům, kteří se zúčastnili debaty. Myslím si, že je zcela jasné, že ten manévrovací prostor je omezený, to znamená, že se musíme opravdu omezit pouze na ty obchodní záležitosti. Já samozřejmě v tuto chvíli budu čekat na pozměňovací návrhy svých kolegů. Samozřejmě, že jsem otevřený jakýmkoliv dalším jiným myšlenkám a návrhům. Myslím si, že celý ten návrh či ta zpráva v konečné fázi či v konečné verzi bude velmi dobrá. To znamená, že já v tuto chvíli opravdu chci jen ještě jednou všem poděkovat a čekám na vaše pozměňovací návrhy. Stejně jak říkal pan zpravodaj, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 1.8. v 18.00, to znamená opět 6 hodin večer. Eh, díky tomu se můžeme přesunout k bodu 20, který se týká uzavření dohody mezi Evropskou unii a Ruskou federací o prekurzorech drog. Jde o bilaterální dohodu jde Jde tedy o jasnou postup, o jasný postup souhlasu a zpravodajem je pan Frank Proust. Pane Franku prostě máte slovo a prosím řekněte, řekněte nám něco ke svému návrhu. Prosím, máte slovo monsieur le président mes chers collègues effectivement je suis heureux de vous Děkuji, jsem velmi rád, že mohu vám eh, předložit eh, tento eh, návrh mm, doporučení ohledně návrhu rozhodnutí o uzavření dohody mezi Evropskou unii a Ruskem. Jedná se o výměnu celních informací ohledně prekurzoru drog. Tato dohoda byla podepsána na summitu 4. července EU-Rusko. Víte, že jsem také zpravodajem pro nařízení o um, eh, dohledu, dohledu nad eh, tímto obchodem. Samozřejmě celní úřady se snaží eh, bojovat proti drogám. Jak už jsem vám řekl v květnu, tak já jsem zcela proto, abychom uzavřeli tyto dvojstranné dohody s našimi důležitými obchodními partnery, ale chtěl bych trvat na některých zárukách, pokud jde o platnění dohody. A to jsou eh, důvody, které vysvětlí ve svém vysvětlujícím prohlášení mm, v úvodu této zprávy. Komise musí eh, dohlížet nad eh, důvěrnou povahou údajů, které jsou vyměněny, protože tady se jedná o potírání eh, rizik a aby se vyřešily také rozdíly, které máme s Ruskem. A toto je velice slabé, protože existují argumenty, které říkají, že ten výbor, který má na starosti tento monitoring, tak má na to pravomoce. Také máme příznivé stanovisko výboru Jury parlamentu, ale ale já přesto všechno mm, jsem chtěl zúraznit eh, potřebu dohledu eh, komise, aby eh, dohlížela na to, aby se to strkně drželo v Rusku. Já si myslím, že ta dohoda je příliš málo závazná v případě, že se to nebude respektovat, že tady neexistuje žádná možnost to jednostranně vypovědět. Buďme tedy obezřetní, musíme si uvědomit, jaká rizika jsou zde, ale nesmíme být naivní aktivní, pokud jde o eh, výklad eh, ze strany našich eh, ruských partnerů. Musíme se zaměřit na budoucnost. Já proto navrhuji další dvojstrané dohody s východní Evropou. V minulosti, když Evropská unie podepsala tyto dvojstrané dohody, tak ten přístup byl regionální. Uvažovalo se o obchodních partnerech, se kterými by se jednalo o těchto dohodách. My už jsme o tom hovořili v květnu a já si myslím, že to je logika komise Cílem je vytvořit eh, síť dohod, které by eh, byly eh, velmi užitečné, protože Rusko má mm, přednostní dohody s některými státy, které tvořily bývalý Světský svaz, buď je to celní unie nebo obchodní dohody s těmi eh, bývalými členy SS, eh, Sovětského svazu. Ty země, které jsou blízké eh, Rusku, tak by to určitě bylo konzistentní s tou politikou sousedství EU a také se to týká uzavření dohod asociačních, jako je Moldavsko, Ukrajina, Gruzie či Arménie. Eh, tyto dohody, které eh, stanoví dohody o volném obchodu, tak tam jsou zahrnuty eh, kapitoly o celní spolupráci. A potom, co se uzavřou ty asociační dohody, tak ta další etapa by mohla být, že ty státy, které jsou ve východním partnerství, tak bychom je zahrnuli do našich úsilí celní spolupráce, tak aby se zapojili do té práce ohledně prekursorů drog. Takže, pane předsedo, to je tedy schrnutí mé zprávy. Děkuji vám za pozornost a očekávám netrpělivě vaše připomínky. And the uh, remarks from the... A má k tomu někdo něco? Pan Kutáš, prosím, máte slovo za SRD první řadě chci říci, že dohoda mezi EU a Ruskou federací eh, o prekurzorech drog je velmi důležitá. Samozřejmě potřebujeme lepší a efektivnější monitoring eh, produktů, které jsou používány při výrobě syntetických drog. Za druhé chci říci, že já souhlasím s panem Prustem, který říká, že Evropský parlament by měl vyjádřit souhlas, eh, souhlas touto dohodou a já jsem velmi rád, že Ruská federace prokázala již svou, svou vůli spolupracovat s Evropskou unii právě v oblasti boje proti obchodu s drogami. Chci říci, že summit v Jekaterinburgu byl opravdu skvělou příležitostí pro Rusko a také pro ostatní eh, státy eh, pro vyjednávání toho dodatečného protokolu ten summit se odehrál 11.6. Hovořilo se o velmi důležitých aspektech, které jsou opravdu velmi důležité a bylo by také dobré nezapomenout na Bělorusko a Kazachstán ve chvíli, kdy hovoříme o takovéto dohodě s Ruskou federací. To znamená, že určitě se tomu budeme dále věnovat a budeme dále spolupracovat. Děkuji dále pan Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Rád bych také poděkoval panu zpravodaji za tuto zprávu. Myslím si, že to všechno se ubírá tím správným směrem, to znamená, že já s tím souhlasím a můžu dát zelenou. Nicméně chci upozornit na dva aspekty, na které nesmíme zapomínat. V první řadě nám je jasné, že v oblasti drogové problematiky se různé profily zemí mění. To znamená, že v jednu chvíli jsou transitní zemí, v jednu dobu jsou spotřebitelskou zemí či e, výrobní zemí. A v tuto chvíli podle údajů, které máme z Ruské federace, padesát dovoz, do, dovo, dovozních eh, výrobků, to znamená těch dovážených výrobků pochází z EU. To znamená, že tady jde hlavně o výrobu nových syntetických drog, to znamená, že 50% těchto drog by mělo opravdu pocházet eh, z EU. A s tím samozřejmě také eh, souvisí, že tady hovoříme vlastně o úplně nových mechanismech a strukturách výroby a distribuce. Každý týden se na trh dostane nová droga, která je samozřejmě, řekněme, jednodušší a levnější na výrobu ve chvíli, kdy máte k dispozici ty e, správné chemické e, látky. Samozřejmě, že to všechno také souvisí s tou infrastrukturou, kterou máte. V tuto chvíli už hovoříme o nových molekulárních eh, technologiích, které se také vlastně využívají pro výrobu drog. To znamená, že celý ten výrobní proces se také neustále mění. To znamená, že z toho vlastně eh, vychází následující, eh, následující otázka. Myslíte si, že tyto úřední kontroly a spolupráce budou dostačující? To znamená, tady samozřejmě víme, že to těžiště je hlavně v té výměně informací, ale my se ptáme, zda bychom tady neměli neměli také se zamýšlet nad úplně novými mechanismy v rámci kontextu této dohody. To znamená, jakým způsobem by to bylo možné v podstatě přepracovat tak, abychom se přizpůsobili opravdu té skutečné situaci tak, aby uh, abychom se přizpůsobili tomuto opravdu neuvěřitelně rychlému vývoji ve výrobních eh, procesech, eh, tak aby to v podstatě netrvalo vždy příliš dlouho, to doplňování, dejme tomu, těch seznamů eh, prekurzorů a chemických látek. Takže prostě dívat se trošičku víc do budoucnosti, přizpůsobit se trošičku více té současné tendenci. Děkuji, děkuji. V tuto chvíli dostane slovo komise Karoliny Inegi. Vítáme vás opět v našem výboru. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, panu eh, zpravodajovi a jeho týmu za eh, tuto zprávu, protože co se týče celé této práce ohledně nařízení o prekurzorech drog, my jsme byli součástí těchto třístranných jednání. Já bych chtěla poděkovat za mm, tuto zprávu, která samozřejmě přichází s velice zajímavými otázkami. Zde se hovoří o posílení spolupráce s Ruskem. Rusko je eh, jedním z našich nejdůležitějších obchodních partnerů, pokud je o boj eh, s drogami. Pro Rusko je to otázka národní bezpečnosti. Na jedné straně eh, chtějí chránit zdraví svých občanů a zároveň chránit vnější ruské hranice. Připomeňme si, že Afganistán je jedním z největších producentů opia. Pro Evropskou unii je důležité zajistit, aby chemické výrobky, které se dovážejí či vyvážejí, z Unie, tak aby se nepoužívaly pro eh, výrobu nezákonných drog. Co se týče těch obav, které jsou mm, v této zprávě, tak já musím říci, že výměna informací se zakládá na vzájemné důvěře mezi stranami. A čeho jsme dnes svědky při uplatňování těchto dohod, kterými dnes disponujeme, tak musím říci, že tato důvěra je zcela zásadní. Když vidíme, že s jedním z těch eh, partnerů, když se zneužívají ty informace, které se posílají, no tak ta důvěra se eh, samozřejmě poruší a vede to potom k tomu, že se nevymění informace. Já jsem to svědkem u Číny, protože u Číny tam máme také dohodu a úřady jsou si velmi vědomi toho, že musí eh, dbát na dobré využívání informací. Samozřejmě to vede k velmi zajímavým výsledkům při eh, šetření Eh, vyšetřování těch sítí obchodu s drogami. A v Rusku se musíme zaměřit na výstavbu této vzájemné důvěry mezi ruskými úřady, mezi evropskými úřady jako a komisí. Samozřejmě tento proces byl zahájen ve stejnou dobu, kdy se začalo s jednáním a nyní eh, chceme na tom dále pokračovat v práci s Ruskou federací. Samozřejmě to budeme eh, velmi pozorně sledovat při té výměně informací mezi členskými státy a Ruskem a mezi eh, kanceláří pro boj proti, eh, proti podvodům a Ruskou federací OLAF je eh, kontaktním místem pro vzájemnou pomoc pokud jde o Evropskou komisi. A to, že tady chybí článek, který by hovořil o jednostranném vypovědění smlouvy. Máte pravdu, není to standardním článkem v takovýchto dohodách. Zde by se tedy uplatnilo ustanovení z u Vídeňské úmluvy o, právy, o práva právě které upravují smlouvy. Tam se počítá s tím, že existuje možnost jednostranného vypovědění těchto smluv. Takže my si myslíme, že ty tady tato obava by mohla být vyřešena opravdu velmi jednoduše. To je tedy první dohoda tohoto typu, kde bylo zahrnuto tolik ustanovení, o ochraně osobních údajů. To je pro nás novinka při uplatňování této dohody a uděláme eh, všechno proto, abychom eh, zaručili respektování těchto zásad. Eh, v oblasti ochrany osobních údajů zde spolupracujeme s Ruskou federací, protože chceme dosáhnout ratifikace úmluvy Mm, Rady Evropy a myslím si, že takto poprvé bychom mohli uplatnit tyto zásady. Budoucnost. My už máme eh, síť, širokou síť dohod s třetími zeměmi. Já jsem vzala v potaz eh, doporučení, na základě kterého bychom měli uvažovat o vyjednání jiných dohod. Každom, každopádně tyto dohody se vždy eh, zakládají na zájmu jednoho státu a jeho pozice v tom toku obchodu s drogami. A zde se také hovořilo o těch o obchodních věcech, jestli je to tedy eh, transit, či je to exportér, či je to producent, jak jsme o tom hovořili. Musíme tedy zjistit, zda ty eh, země, které jste zde v tomto návrhu eh, zmiňovali, jsou-li to problematické země z hlediska obchodu s drogami či špatného používání prekurzorů. Evropská unie nemá politické vztahy s Běloruskem, to vám také musím říci, protože my nemáme dohody o partnerství ani dohody o přidružení. Takže já si nejsem úplně jistá, že Běloruska nám bude moci poskytnout tyto zároky ohledně ochrany osobních eh, údajů. Musíme si toto uvědomit. Je pravda, že ale jsme ochotni o tom diskutovat s našimi partnery. Musíme si také uvědomit, jakými zdroji disponujeme v komisi, ale také v jednotlivých členských státech. To jsou zdroje, které by se použily eh, pro uplatnění těchto dohod. A pokud jde o tu poslední připomínku ohledně toho, že musíme uvažovat o jiném mechanismu v rámci této dohody, Eh, s cílem eh, pokrýt eh, větší počet látek. V tomto smyslu bych chtěla říci, že ten návrh nařízení o prekurzorech drog, tak v rámci toto nařízení se hovořilo o systému rychlé reakce a bylo by to v různých etapách a to by nám umožnilo, aby v rámci toho nařízení jsme mohli přistoupit k opatření v případě, že se objeví nové látky na trhu ve výrobě drog. Děkuji vám mnohokrát. A vrátíme se k našemu zpravodaji, pan Frank Prust. Děkuji vám za eh, všechny eh, tyto eh, příspěvky, určitě je zohledníme. Já bych se chtěl obrátit na pana Šolce. Tato dohoda umožňuje bilaterální kontrolu a také exportu, ale především dovozu eh, prekurzorů drog a takto přispívá k boji eh, proti eh, obchodu s drogami v rámci EU. Já si myslím, že to by bylo v tom samém smyslu mm, ohledně vašich obav. Každopádně budeme Eh, na tomto pracovat a zohledníme tuto otázku o Bělorusku, kterou nám sdělila komise. Eh, ano, tak to je také spojené s debatou. Samozřejmě tady nemůžeme tady zavádět nějaké podmínky nebo měnit tu dohodu, jde tedy o postup, postup souhlasu. A co se týče lhuty pro předkládání pozměňovacího návrhu, takže to bude 26.7. v 18.00. Bod pořadu jednání číslo 21. Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu legislativní složka. Ale zpravodaje tu nemáme. Okay. Could we change the order? Můžeme změnit uh, pořadí těch uh, projednávaných bodů a že bychom rovnou skočili na Bangladeš, protože tady pana zpravodaje Murphyho máme. A je tu také zástupce komise pro tento bod pořadu jednání. Tak si počkáme pár minut a pan zpravodaj si ještě dostaví. Well, the most wanted man in this committee is there. Tak většina našich členů už je na místě, takže bod pořadu jednání číslo 21, už jsem říkal, o jakou záležitost jde. Jde o výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu. Měli jsme již dvě výměny názorů a v tuto chvíli už se je třeba podívat na návrh zprávy, kterou, který vypracoval Nicolo Rinaldi. Já si myslím, že tady musíme být velmi pečliví a obezřetní. Takže si v tuto chvíli vyslechneme pana, pana zpravodaje. Děkuji. Nedávno nám byl eh, představen eh, pracovní dokument a předtím došlo k výměně názorů, takže dnes už toho tolik nemám, co bych dodal. Já myslím, že eh, prakticky tady bylo řečeno vše ohledně těch nejdůležitějších otázek a zároveň si myslím, že existuje dosti široký eh, konsensus. Co se týče toho dokumentu, kde jsou pozměňovací návrhy, eh, tak tam jsou eh, odraženy ty čtyři změny, které chce tento výbor předložit k návrhu komise. Za prvý prodloužení platnosti, tedy 3 až 5 let. My už jsme o tom hovořili, toto nařízení předkládá seznam veškerých našich těch odrazujících možností a co tím chceme dokázat je, chceme říci našim partnerům, že máme možnost se hájit v případě, že nejsou respektovány smluvní závazky. Možná se k tomu nebudeme muset nikdy uchýlit během příštích tří let, ale tyto, eh, ta lhůta eh, tří let nám přišla krátká. Vyslechli jsme si komisi, my tedy navrhujeme, aby se to rozšířilo na pět let. Je to pozměňovací návrh 5 a 23. Další věc. Eh, posílit konzultační proces ze strany komise, eh, pokud jde o hospodářské subjekty. tak aby při eh, rozhodovacím procesu byly lépe konzultováni více strukturovaně. Je to pozměňovací návrh číslo 19. Potom nahradit systematicky ty postihy, takže nahradíme ten koncept dostatečný, vhodný a přiměřený. Je to pozměňovací návrh 15, 26 a 17. A potom rozšířit toto nařízení také na služby. Jestliže dosáhneme konzensu tak ve výboru stejně tak, jako to bylo se stínovým zpravodem a budeme-li mít konsensus na plenárce, tak to eh, probereme s radou, protože na radě existují také odlišné názory. Eh, rozšíření tedy na služby, to je otázka pro nás velmi důležitá vzhledem k úloze služeb v rámci obchodních dohod. Také disponujeme právním základem, abychom mohli zasáhnout v oblasti služeb. Je tam tedy několik pozměcích návrhů 8, 9, 10, 11, 23. Tyto pozměňovací návrhy o tom hovoří o, této upla- o toto uplatnění, že ty veřejné zakázky se mm, neomezují pouze na zboží, ale také na služby. Také jsme předložili pozměňovací návrh číslo 4. V tom původním znění eh, se mi zdalo, že komise jakoby předem se eh, vzdávala a jako by se tady říkalo, že se nemůže nic učinit, ale já si myslím, že to nařízení by mělo alespoň se pokusit o tu otázku služeb, když už nemůže eh, v otázce ochraně duševního vlastnictví. Úloha parlamentu. Už jsem o tom hovořili, když jsme se zabývali otázkou nástroje a hájení obchodních zájmů. Takže jsou to komunikační kanály pro informace, tak aby komise disponovala rychlým postupem. Spojené státy můžou přistoupit eh, k těm mm, odvetným opatřením během pěti týdnů. A je důležité, aby komise mohla také eh, takto rychle zakročit, ale zároveň eh, zachovat strukturovaný dialog. Tak, aby to nezávislo na dobré vůli do obou institucí, ale tak, aby tento dialog byl strukturovaný a také, aby byl řízen ustanoveními nařízení. Je tady 6, 11, 14, 18, 20 tyto pozměňovací návrhy, které právě zmiňují tady tento strukturovaný dialog mezi komisí a parlamentem. Děkuji, děkuji a v tuto chvíli budu mít možnost hovořit stínový zpravodajové, pan Frank Proust. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za výbornou práci. Eh, opravdu jsem nepotřeboval na tom nějak obzvláště pracovat, že tam zapracoval ty naše návrhy. Jsem rád, že se zde zaměřil na služby. Já si myslím, že ten návrh je nyní mnohem kompletnější. Pravděpodobně eh, představíme pozměvací návrhy ohledně eh, informovanosti Evropského parlamentu. Já si nepřeji, aby parlament byl pouze informován. Já si přeji, aby komise zde skládala účty našemu výboru. Pro nás je velmi důležité, důležité, aby se toto eh, probralo za eh, zavřenými eh, dveřmi neveřejně s komisí. Nezapomeňme na to, že jsme spolu zákonodárci. Potom ta odvetná opatření musí jít ve prospěch těch členských států, kteří trpěli těmi nekalými praktikami toho odsouzeného státu. Například Spojené státy tam byly odsouzeni v případě Airbusu a Boeingu a Španělsko Německo a Francie tím byly postiženi, protože mají nejvíce zaměstnanců v Airbusu. Takže to eh, rozhodnutí musí tedy jít ve prospěch nejvíce těchto zemí. Proto já navrhuji změnu v komitologii. Já si myslím, že je vhodnější, aby ty eh, prováděcí akty eh, byly v souladu s konzultačním procesem na základě procesu přeskumu. Členské státy musí hlasovat prostřednictvím svých expertů a ty jejich hlasy budou v poměru na základě významu jejich eh, těch států a tím pádem ty větší státy mají větší váhu než ty malé. Je důležité, abychom eh, podpořili právě tu zemi, která eh, nejvíce trpěla těmi negativní dopady. Já si myslím, že ten konzultační proces by byl nejspravedlivější v tomto případě. Nebudu dále hovořit, protože si myslím, že ta práce je opravdu výborná ze strany zpravodaje. Děkuji, sdílím samozřejmě i vaše obavy týkající se komatologie. Žorž Kutaš za SND, děkuji pane předsedo. Já bych také rád poděkoval Nikolovi za tuto skvělou zprávu, která si myslím, že opravdu zlepší jak to nařízení, tak také prosazování pravidel. Také souhlasím s panem Prustem. A proto říkám, že bychom tady měli hovořit o těch sankcích eh, v odvětví služeb. Myslím si, že to je zcela nezbytné právě u těch zemí, k jejichž obchod se sestává hlavně z obchodu se službami. Kromě toho si také myslím, že je velmi důležité, aby Evropský parlament byl opravdu pravidelně informován, aby také neustále hovořil s komisí o mechanismech řešení sporů a je také důležité, abychom věděli, jakým způsobem bude komise aplikovat svá obchodní opatření. Dále souhlasím s Nikolou který říká, že ten přeskum by měl proběhnout pět let po vstupu v platnost. Myslím si, že toto by nám dalo více času na to, abychom mohli přeskoumat a vyhodnotit efektivitu tohoto nařízení. Myslím si, že zapracování tohoto ustanovení opravdu zlepší efektivitu i důvěryhodnost našich aktivit. Děkuji, Žorži. A dále zaguje pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval panu zpravodaji. Myslím si, že ten obecný přístup je správný, chci ale v tuto chvíli zdůraznit dva body, které považuji nebo které my považujeme za velmi důležité. To je ta otázka těch kontrolních práv eh, Evropského parlamentu. Myslím si, že se ubíráme stejným směrem, ale i v souvislosti s tím říkal, co pan Prust. Myslím si, že co se týče komitologie, tady potřebujeme ještě zcela eh, jaksi, nebo daleko jasnější vysvětlení a musíme být opravdu plnohodnotnými a plnoprávnými partnery. Za druhé, to mi ještě není jasné jakým způsobem to všechno bude teď souviset s tou další ministerskou konferencí VTO na Bali. To znamená, že budeme se snažit v podstatě, aby to všechno bylo ukončeno nebo uzavřeno ještě předtím, než se, bude přijímat, eh, než se budou přijímat eh, rozhodnutí na Bali. Myslím si, že bychom to měli trošičku časově sladit. Takže podle toho, jaký bude ten časový rámec, tak já budu, nebo my ještě budeme předkládat určité pozměňovací návrhy. A v tuto chvíli má slovo komise Luis, Luis Portero. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že se nám dal tu příležitost, abychom zde vyjádřili určité své postoje a sdělili vám, jaký je tedy náš přístup. Budu se zaměřovat na dvě základní záležitosti, ale ještě předtím bych ještě eh, rád řekl, že jsme velmi rádi, že návrh komise eh, byl přijat kladně vaším výborem. Vidíme, že je panuje tady jaksi velmi široká schoda týkající se těch hlavních linií toho našeho návrhu. Je samozřejmě velmi důležité, abychom měli systémový rámec právě pro mezinárodní obchodní dohody. Tento rámec eh, bychom potřebovali opravdu co nejdříve, protože je to velmi eh, důležité. Dvě záležitosti, které, eh, o kterých bych rád ještě pohovořil. Za A otázka služeb a za B role Evropského parlamentu. Co se týče služeb a možnosti přijmout opatření v odvětví služeb, komise zcela sdílí te, ten cíl, který jste, byl, který jste zde zmiňovali. Komise nicméně vyjádřila určité pochybnosti, které se týkaly těch eh, prostředků, pomocí níž chceme jak si zajistit tu aplikaci a provádění těchto pravidel. Chci říct, že co se týče těch eh, aktů, co se týče prováděcích aktů, tak je třeba si mít zcela jasno v tom, jaké opatření, o jaké opatření se jedná protože ve chvíli, kdy budeme jít nějaké otevřené doložky, tak samozřejmě to provádění nebo ty, to tak to bude velmi složité, protože nebudeme přesně vědět, o jaké opatření konkrétně by se mělo jednat. Myslím si, že tady, když bychom byli specifičtější a konkrétnější, že by to rozhodně nebylo na škodu. A stejně jak říkal pan zpravodaj, je pravdou, že komise trošičku váhala právě z důvodu těch technických problémů, se kterými jsme se potýkali eh, ve chvíli, kdy jsme vlastně vytvářeli nebo vypracovávali ta opatření, ale jsme samozřejmě otevření. Co se týče role Evropského parlamentu, ta komise samozřejmě opět sdílí ty cíle nebo souhlasí s cílemi tak, jak je stanovil pan zpravodaj. To znamená, že samozřejmě je třeba zajistit naprostou transparentnost vůči Evropskému parlamentu a samozřejmě eh, jde nám také o politickou podporu ze strany parlamentu pro námi navrhované aktivity. Nicméně samozřejmě budeme muset hovořit o těch prostředcích, pomocí níž budeme chtít dosáhnout našich cílů. Také samozřejmě opět jde o prováděcí akty a komise už stanovila určitá pravidla, která je třeba dodržovat. Toto nařízení již počítá s určitými, nebo už jak si obsahuje určité ty záležitosti, které jsou v pozměňovacích návrzích, vašich pozměňovacích návrzích a které se týkají naprosté informovanosti Evropského parlamentu. To znamená, že samozřejmě budeme sdílet, sdílet informace, to znamená, že ten základ pro naší spolupráci již existuje také chápeme, že tady potřebujeme mechanismy pro to, abychom mohli debatovat vlastně o uplatňování eh, celého toho nařízení. Myslím si, že tady už počítáme s určitými osvědčenými postupy a myslím si, že bychom na nich měli dále stavět. Je třeba si také eh, uvědomit určité základní principy, jako například důvěrnost a citlivost těch eh, záležitostí, která, které budou projednávány. A je třeba se podívat také na určité alternativy neříkám, že to musí být právě v rámci nařízení, ale například v rámci prohloubení výměny informací a v rámci eh, spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Takže to jsou vlastně ty připomínky, které máme v této fázi nebo v tuto chvíli. Nicméně bych chtěl ještě nakonec zdůraznit to, že jsme velmi rádi, že tady dochází k velmi jaksi široké schodě a my se samozřejmě těšíme na další spolupráci pro to, aby se nám podařilo dosáhnout těch společných cílů. Nikola Rinaldi. Děkuji. A slovo má pan zpravodaj na, na závěrečné připomínky. Eh, Děkuji. Ty otázky jsou tedy stále stejné. E, co se týče nařízení o postupu pro uplatňování. Článek 2 tohoto nařízení 2011 se počítá s postupem. A ve specifických případech se může uplatnit ten konzultační postup. Já bych eh, mohl zapracovat některá pozměvat, některé pozměvací návrhy PPE a budeme o tom určitě diskutovat eh, s radou. Ale určitě to bude jedna z možností. A potom tady máme otázku služeb. Já jsem si pozorně vyslechl zástupce komise. Ale stále pořád nechápu, proč komise tak pochybuje o zahrnutí služeb. Bylo nám řečeno, že jsou k tomu technické důvody, protože neexistuje eh, dostatek zkušeností. Já myslím, že můžeme toho učinit více. Momentálně služby jsou e, klíčové v našich e, obchodních stazích a toto nařízení by tedy potom fungovalo jako odrazující nástroj, protože když to rozšíříme na pět let, tu možnost e, revize našeho nařízení, tak potom budeme moci postupně to upravit a zaměřit se na zlepšení jednotlivých ustanovení. ale já si myslím, že by mm, bylo špatné, kdyby se komise tohoto vzdala. Nejenom, že by se vzdala duševního vlastnictví, ale také veškerého odvětví služeb. Já chápu, že se o takovouto věc jedná poprvé, ale máme k tomu právní základ. V rámci mezinárodních slup, eh, smluv. A já si myslím, že ty argumenty musí být platné. Eh, máme odvetná opatření pro veřejné zakázky a pro zboží, ale nemáme je pro služby. Informace a úloha, informování a úloha parlamentu. My jsme si vyslechli různé názory. Helmut, komise a ostatní. Eh, pozměňovací návrh 9, eh, pardon, článek 9a, pozměňovací návrh 22. Já si myslím, že ten text by mohl být kompromisem, protože tady hovoříme o dialogu v usnesení ohledně řešení sporů a to je v, ustanovení našeho, v ustanoveních našeho nařízení. Komise se zaváže k tomuto dialogu a tím pádem parlament bude vždy informován. A komise řekla dvě důležité věci. Chceme transparentnost a politickou podporu ze strany parlamentu. Pomocí tohoto dialogu komise dosáhne těchto dvou věcí. transparentnost a politická podpora ze strany parlamentu. Já eh, chápu tuto obezřetnost, eh, pokud jde o přístup k těm důvěrným dokumentům. Ale takto bychom disponovali rychlým eh, postupem. Komise, ta je ta, která prostě by to všechno řídila a nezávisela by na specifických eh, parlamentních lhůtách a já si myslím, že toto by mohlo být dobrým kompromisem. A tento dialog by mohl posloužit nejenom otázce uplatnění tohoto nařízení, ale bylo by to také užitečné pro diskuzi o jiných opatřeních, eh, které si přeje Mm, přijmout komise při obraně našich obchodních zájmů. Děkuji, Nikolo. Byla to velice důležitá rozprava. A ještě jsem zapomněl zmínit, lhůtu pro předkládání eh, pozměňovací návrhu. Návrhu je to opět 26. července v poledne. Bod číslo 22 není. Opět je to legislativní dokument, zpráva, která se týká dovozu rýže původem z Bangladéše. Je to návrh komise, který má za cíl sladit nařízení, které se zabývá dovozem rýže původem z Bangladéše ustanoveními, eh, která se týkají postupu projednání ve výborech. My už jsme si odsouhlasili, odsouhlasili vlastně dnes ta obecná pravidla pro sladění v rámci hlasování o předpisu Omnibus 1 a Omnibus 2. A nyní je tady na čase, abychom se pustili do těchto konkrétních návrhů, která se týkají sladění některých předpisů. Máme na programu pro jednání návrhu zprávy. Spravodajem je pan Paul Murphy. Tuto zprávu máte k dispozici ve svém složce. A slovo má pan Murphy. Děkuji vám. Ano, jak jste říkal, je to skutečně sladění, to znamená, že tady jde o preferenční obchodní režim pro uh, dovoz rýže, vyloupané rýže, uh, a proto komise chce tady sladit toto nařízení s post-lisabonským eh, režimem, eh, který dělí akty na akty prováděcí a přenesené pravomoci. Eh, nejdříve se zdálo, že se dohodneme už v prosinci, ale došlo k spoždění kvůli probíhajícím trojstraném jednání o Omnibusu 1 a Omnibusu 2 a vzhledem k tomu, že to je velice um, blízká otázka, tak jsme si říkali, že by bylo vhodné počkat si na uh, řešení. Nakonec došlo k dohodě v trialogu, dnes jsme si odhlasovali Omnibus a Omnibus 2. A jedna moje připomínka se týká toho, že pokud jde o tento preferenční obchodní režim, tak to nemá žádný dopad v tuto chvíli v reálu, protože Bangladeš má od roku 2009 už tedy bezcelní eh, a bezkvótní přístup zboží na trh EU, včetně rýže. Takže toto by skutečně začalo platit až ve chvíli, kdyby Bangladeš tedy uh, ztratil přístup k tomu režimu všechno kromě zbraní. V podstatě tyto pozměňovací návrhy se dají uh, uskupit do dvou takových skupin. První se týkají sladění a uh, kontrolních pravomocí parlamentu. Tady se pozměňovací návrhy zakládají na dohodě, které jsme dospěli v trialogu, například pozměňovací návrh 9 na místo návrhu komise, abychom měli uh, přenesené pravomoci na neurčito, tak my navrhujeme uh, že tady dojde k delegování pravomocí na pět let a potom je možné to prodloužit ještě na dalších, tedy období pětileté. Pozměňovací návrh 9, tam říkám, že to prodloužení by tedy mělo být nikoli 2 plus 2 měsíce, ale 2 plus 4 měsíce, vzhledem k tomu, jak důležité je, aby parlament vlastně měl dostatek času na kontrolu bezpečnostních otázek řádným způsobem. Potom je druhá skupina pozměňovacích návrhů, která se týkají obsahových záležitostí. Jsou tam tři nejdůležitější, které tady zmíním. Za prvé, tam hovoříme o vývozních daních. Návrh komise zahrnuje odkaz na daň, která je ekvivalentní té, které, která je uvalena na ty, kteří nemají preferenční režim. A vzhledem k tomu, že že samozřejmě můžeme uvalit daně, jaké chceme, ale já také jsem pro to, aby si, jak si o tom rozhodovali bangladéšská vláda a Bangladeš, Takže jsme odkazy na tyto definice vyněli z textu, protože jsme si e, říkali, že tedy důležité je skutečně především prokázat původ té rýže, proto tam máme ten, to osvědčení o původu. A jsme toho názoru, že tady je už na bangladešské vládě, aby si jaksi rozhodla, výše těch poplatků. Druhá věc se týká jistoty, to znamená, co můžeme udělat konkrétně, ehm, pokud jde o mm, pravomoci komise. Máme tedy horizontální nařízení, eh, které se tím zabývá a proto my jsme tady tady přesnější než původní návrh komise. A třetí věc, vzhledem k tomu, co se stalo v nedávných měsících v Bangladeši, tady považujeme za důležité zdůraznit obecné cíle, jako například udržitelný hospodářský rozvoj, eh, důstojné pracovní podmínky a tak dále. To znamená, že jsme se tam rozhodli vložit jeden nový článek a jeden nový, jedno no- nový bod odůvodnění, které se týkají eh, úmluv Mezinárodní organizace práce. A v tuto chvíli si myslím, že to je z mé strany všechno. Chtěl bych poděkovat sekretariátu za pomoc a těším se za, na připomínky stínových zpravodajů a také komise. Děkuji. Děkuji za velice jasnou prezentaci a za B- eh, SAD Bernd Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. pozměňovací návrhy, které se týkají Omnibusu 1 a 2, tak ty si myslím, to tady si nemyslím, že žádné rozpory nejsou, ty jsou jednoznačné. Říkal to i pan eh, zpravodaj. My jsme se tomu dál nevěnovali, to znamená, že tady si myslím, že eh, ta dohoda bude rychlá. Co se týče těch dalších pozměňovacích návrhů té druhé skupiny, tak tady potřebujeme to projednat ještě více. Já to také vidím tak Myslím si, že ty preference nemůže vydávat jenom tak, aniž bychom si byli vědomi toho, kdo z toho bude těžit, jací lidé z toho budou eh, těžit a odkud vlastně pocházejí ty výrobky, které eh, jsou vyráběny nebo dováženy. A proto chci říct si něco ještě mm, k pozměňovacímu návrhu 5. Tady si myslím, že nám ještě chybí kritéria, i když nejsem si jistý, zdali ty ten výčet těch současných kritérií je opravdu dostatečný či ne. Nicméně nemohu opravdu souhlasit s pozměňovacím návrhem číslo 4. To znamená, že ta otázka rýže, která nepochází z Bangladéše, tak nesouhlasím s tím, že by vlastně to stanovení cel eh, u rýže, která nebyla eh, vyprodukovaná v Bangladeži, by měla být v pravomocích Bangladeše. Mohli bychom možná říci, že ty výhody nebo tady jde v podstatě o ty vývozní dávky a ocla. Kdo je tedy bude snižovat a kdo eh, to bude určovat. To znamená, že tady musíme zajistit, že nebude docházet k nějaké nekalé soutěži a musíme v první řadě samozřejmě zajistit, že ta výroba a produkce bude eh, prováděna za dodržování základních eh, práv důstojné práce. To znamená, že Určitě se nad tím musíme zamyslet. Vy samozřejmě, nebo my, vy víte, jak se k tomu postavilo USA, co se týče GSP vůči Bangladeši, USA se stáhly. To znamená, že my si o tom ještě určitě musíme popovídat. Děkuji. Další je na řadě pan Nikolo Rinaldi za Alda. Děkuji. Já mám v podstatě jednu věc, která se týká dohody s Polem a týká se návrhu 8. Já si myslím, že komise návrh komise tady eh, je správný. Já chápu, že jde o mm, to, aby si samozřejmě každá eh, země rozhodla o té vývozní dávce, o její výši. Ale zdůraznit potřebu, že tedy zdůraznit to, že je třeba, aby fungovalo efektivní vybírání takových dávek, to je podle mého názoru zásadní. A je to jedno z témat, Eh, která bychom měli mnohem jasněji také eh, vyjadřovat při vyjednávání o smlouvách se zeměmi AKT. A tady, tady jsem úplně nepochopil plně, co tím pan zpravodaj eh, sleduje a nemohu to ani plně podpořit, že tedy pozměňovací návrh 8 chce vypustit právě tuto záležitost. Za zelené paní Keller. Děkuji mnohokrát, děkuji také panu zpravodaji za tuto zprávu, která podle našeho názoru je v podstatě dobrá, takže ji můžeme v podstatě podpořit, především pokud jde o tu druhou skupinu pozměňovacích návrhů, samozřejmě zaprvé i u té komitologie, ale především u toho obsahu. Především pokud jde o uznání práva vyvážející země si vybírat takovou vývozní dávku, kterou považuje za vhodnou a také, abychom zajistili, že tedy toto nařízení bude v souladu s článkem 108 smlouvy a také eh, právo eh, té země vše si sklízet a tak dále v souladu s umluvami eh, Mezinárodní organizace práce. Pouze v takovém případě, pokud bude všechno splněno, by měla mít ta země možnost využívat výhody této smlouvy. Dále je tady důležitá zásada, eh, že je třeba zajistit drobným farmářům eh, na mm, solidní příjem, důstojný příjem a tak dále. Toto vše je třeba zajistit, dodržování tady těchto zásad, to všechno my můžeme podpořit a těšíme se na další diskuze. Komise, prosím. Pan Nikola Verli. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za to, že jste komisi dali příležitost zde vystoupit. Myslím, že se pustíme si rovnou do konkrétních připomínek k pozměňovacím návrhům, které tady tak dobře vysvětlil pan zpravodaj. Pokud jde o pozměňovací návrhy 1 a 3, to se týkají tedy vyjasnění eh, toho textu, aniž by se tam tady zaváděly nějaké obsahové změny, tak tyto pozměňovací návrhy jsou pro komisi přijatelné. Potom pozměňovací návrh číslo dvě Tento pozměňovací návrh tedy opodstatňuje delegování určitých pravomocí na komisi a my rozhodně nemůžeme přijmout tu navrhovanou změnu, protože ten úkol delegovaný komisi není možné definovat jaksi podle samotného nařízení komise. Pokud je o 7, 9, 10 a 12, tyto pozměňovací návrhy se týkají samotného slaďování a tady je komise tohoto názoru. Číslo 9. Tam se omezuje delegování pravomocí, přenášení pravomocí na, na komisi na jasně stanovené období pěti let. To je pro komisi přijatelné. Číslo 10. Tam hovoříme o prodloužení, nebo spíše rozšíření kontroly eh, ze dvou na čtyři měsíce, ale to není v souladu s eh, obecným porozuměním nebo výkladem toho pravidla 2 plus 2, takže tady skutečně to nepovažujeme za dost, zatím dostatečně odůvodněné. Číslo 12. Tam se v podstatě vkládá nový článek 5a, který se týká postupu projednávání ve výborech a to je samozřejmě pro komisi přijatelné. Pozměňovací návrh 7, ten odkazuje na nový článek 5a odstavec 2 a to je tady také tím pádem přijatelné pro komisi. Teď k těm obecnějším pozměňovacím návrhům, které pozměňují obsah ustanovení. Tyto pozměňovací návrhy pro nás nejsou jako pro komise přijatelné a možná bych mohl i stručně vysvětlit, proč tomu tak je. My jsme si zcela jisti, že se všichni shodneme na tom, jaký má tento předpis cíl chceme tady skutečně sladit legislativu EU, která byla přijata před tím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, s ustanoveními této smlouvy, která, hodnotí o, tedy, která hovoří o prováděcích pravomocech a pravomocech přenesené přenesených na komisi. Proto by podle komise bylo vhodné, abychom se skutečně zdrželi jakýchkoliv změn obsahu těchto předpisů, protože ty se netýkají toho hlavního cíle sladění se smlouvou. Především, pokud by tyto změny měly podstatným způsobem pozměnit povahu a účel tohoto textu. Konkrétně v tomto případě se nám zdá skutečně velice vhodné se držet tohoto našeho postupu, protože, jak říkal správně pan zpravodaj, toto nařízení, které tady slaďujeme, v tuto chvíli vlastně vůbec nemá žádný dopad na režim vývozní mezi EU a Bangladešem, protože, jak jste správně říkal, Eh, Bangladeš využívá těch výhod v rámci režimu všechno kromě zbraní. Takže 4, 5, 6, 8 a 11. Tyto pozměňovací návrhy se skutečně podle našeho názoru netýkají vůbec cíle slaďování. Podstatným způsobem chtějí měnit podmínky preferenčního režimu pro Bangladeš a z tohoto důvodu jsme toho názoru, že tyto pozměňovací návrhy tady pro komisi přijatelné nejsou. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Teď už se vrátíme k panu zpravodaji a požádáme ho o to, aby zareagoval na názor komise, že tady v podstatě zachází daleko nad rámec pouhého slaďování. Děkuji, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji komisi za upřímné připomínky. Teď k obecným eh, věcem, které se týkaly tohoto předpisu. My jsme ho dostali a e, my tady máme to pouze slaďovat a zdá se, že bychom neměli být jaksi sněmovnou poslanců, kteří mají nějaké své politické názory. V podstatě by se po nás tady chtělo, abychom pouze prováděli nějaké technické změny a s tím já nejsem srozuměn. A komise, ale komise má ústavní monopol na legislativní iniciativu, říká pan předseda. Zpravodaj ano, ale důsledkem toho je, že tady máme dokument, který tedy máme právo pozměnit, jak chceme, a potom můžeme přikročit k trojstranným jednáním. Je to tak? A já si myslím, že bychom měli skutečně využít této možnosti. To tady nejde jenom o technické záležitosti. Jde o to, že parlament prostě by měl, podle mého názoru, využít své možnosti pozměňovat i obsah a potom můžeme o tom dále jednat o těchto pozměňovacích návrzích parlamentu. Teď k eh, těm obsahovým záležitostem. Do těch se pustím nejdříve a poté se pustím do těch eh, slaďovacích záležitostí. Teď úplně nevím, jestli jsem správně pochopil to, eh, o čem hovořil Bernd, ale pokud jde o pozměňovací návrh 4, tak já se tady nesnažím říkat, že by měli možnost toto využívat i lidé mimo Bangladeš. Já si myslím ale, že to dostatečně jak si zajišťuje a ošetřuje osvědčení o původu. Tady jde o to, co říkal Nikolo, o pozměňovací návrh číslo 8, kde se jedná o vývozní dávku. Takže já jsem tady ve zvláštní pozici vlastně, protože obecně já bych byl vlastně spíše v tomto výboru pro vývozní dávky více než někteří jiní členové, ale já jsem také pro to, aby nějaký národ zastoupený vládou si o tom rozhodoval sám. Takže já jsem proto, aby si Bangladeš rozhodoval o vývozní dávce. Nejsem proto, aby Evropská unie Bangladeše eh, nařizovala, že má vybírat dávku v té a v té výši. Já si myslím, že by Bangladeš měl mít právo si jak se sám o tom rozhodnout. Dále, pokud jde o eh, ostatních připomínkách komise, pokud jde tady o tom, že jsme vložili odkaz na nařízení, tak tady jde o to, které, který návrh to byl, číslo 2, aha. Tady jde o to, že pokud tam nedáme odkaz na horizontální nařízení, možná bychom tam měla, měli dát možná odkazy na více nařízení, ale bez toho tam prostě nebude dostatečně jasně nic řečeno, protože potom by to bylo příliš otevřené tomu, jaká jistota to vlastně má být, kolik to má být a tak dále. A tady e, celá řada členů našeho výboru zcela správně vyjádřila jisté obavy už v prosinci. Takže my si myslíme, že je nutné to tady říci jasně a proto tady tam vložit na nařízení, odkaz na nařízení. Možná by bylo dobré tam dát odkazy i na jiná nařízení, nad tím se ještě zamyslíme, ale je důležité to říci naprosto jasně. Dále komise hovořila eh, na řízení eh, návrhu 10 a toho pravidla, mm, že tam chceme 2 plus 4 měsíce a ne 2 plus 2. Ale my jsme se v Omnibusu eh, dohodli na tom, že v některých příkladech to bude, v případech pardon, to bude 2 plus 2 měsíce, v některých 2 plus 4 měsíce a bude záležet na parlamentu, jak si vybere. Prostě je důležité, abychom měli dostatečný čas provádět své kontrolní pravomoce. A především tady jde o tu otázku jistoty. Proto tam je ta přenesená pravomoc. A tady bychom rozhodně tedy se zasazovali o to, aby parlament mohl využít té prodloužené lhůzy, lhuty 2 plus 4 měsíce a myslíme si, že to v žádném případě neodporuje tomu, čem, na čem jsme se dohodli v rámci trialogu u Omnibusu, ale samozřejmě se těším na další diskuzi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 16.7. ve 12 hodin. Eh, Poslední bod na pořadu jednání, bod 23. Vyměna názoru s Mezinárodní organizací práce o současném stavu provádění pracovních norem. Jak jistě víte, tak Evropský parlament se vždy snažil propojit a propojovat obchod s pracovně právními normami. Chtěli jsme tak vždycky zajistit multilaterální úroveň a naštěstí se nám podařilo uzavírat bilaterální obchodní dohody. V rámci nich jsme také stanovovali preferenční režimy a i z toho důvodu nás tak intenzivně zajímá, jaký je současný stav týkající se souladu, tedy s těmi základními pracovně právními standardy a normami. Některé ze států eh, byly pro nás jaksi specificky důležité, například Bangladeš, Uzbekistán, Kolumbie, Pakistán. Stejně jako některé východoevropské země. Eh, při pozvání na naše jednání přijal velmi důležitý host. Je to paní Kleopatra Dumbia Here, Děkujeme jí za to, že přijala pozvání na naše jednání a že tedy v tuto chvíli bude hovořit v našem výboru. Děkuji vám mnohokrát a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je opravdu velkou ctí, že jste mě pozvali na vaše jednání a že mohu tedy pokračovat ve výměně názorů, která se týká právě pracovně právních norem zemí, které jsou pro vás eh, velmi, které jsou pro vás velmi zajímavé. A já jsem opravdu velmi ráda, že tedy zde dnes mohu být. Sekretariát eh, ILO samozřejmě se také váží této příležitosti, že může v podstatě spolupracovat s mnohými orgány Evropské unie právě v oblasti podpory a posílení důstojné práce na celém světě. Já chápu, že tyto výměny názorů jsou stále důležitější a relevantnější právě ve světle vlastně vyjednávání o nových obchodních eh, dohodách, které obsahují kapitoly eh, o mimo jiné udržitelném rozvoji a posílení důstojných pracovně právních norem. Samozřejmě, že to vše souvisí také s nedávným přijetím nových eh, preferenčních systémů, které v podstatě posilují eh, respektování základních lidských eh, práv a také základních environmentálních a pracovně právních standardů. Monitorování aplikace těchto ratifikovaných úmluv eh, v podstatě spadá do velmi komplexní mašinérie fungování Mezinárodní organizace práce, která zveřejňuje nejen zprávy, ale také hluboké nebo velmi konkrétní studie, které jsou vypracovávány nezávislými odborníky a také tripartitními orgány. Jde samozřejmě o závěry a výsledky těchto orgánů, které jsou zcela zásadní eh, pro naší kritickou práci, která je velmi důležitá pro posílení důstojné práce. A v tomto ohledu Mezinárodní organizace práce s vámi sdílí cíle, ale také eh, politické hodnocení, tedy nepolitické eh, hodnocení různých různých nezávislých eh, výborů odborníků. A podařilo se nám tedy také pracovat na úrovni tripartitních for. To nám samozřejmě také umožnilo se podívat na ty oblasti, ve kterých došlo k pokroku a dokonce i v situacích, kde samozřejmě ten potenciál zlepšení je ještě velký. A v tomto ohledu mezinárodní organizace práce může zajistit i další technickou asistenci pro všechny, kteří se budou snažit posilovat důstojné pracovně právní normy. Dnes budu hovořit ještě o těch otevřených otázkách, které se týkají provádění a implementace těch základních pracovně právních norm v zemích, stejně tak, jako budu hovořit také o asistenci, kterou naše organizace již poskytla těmto zemím. Ale dovolte mi, abych začala Eh, se zemí, která, na kterou se zaměřujeme od vlastně dnešního, od letošního jara. Půjde o Bangladeš v květnu vlastně velmi delegace na vysoké úrovni Mezinárodní organizace práce navštívila tuto zemi a jednala v rámci tripartity s partnery a s dalšími zainteresovanými aktéry, proto aby byla schopná také identifikovat aktivity, které je třeba přijmout, proto abychom zabránili takovýmto tragédiím v budoucnosti. Šlo samozřejmě o protipožární ochranu, eh, která byla také v nové změní přijata. Eh, ta mimo jiné počítá s integrovaným přístupem a také s novými zodpovědnostmi, které budou závazné. V průběhu, no, v průběhu června, v průběhu konference Mezinárodní organizace práce, výbor pro aplikaci standardů přeskoumal eh, případ, případ Bangladéše. Hlavně hlavně eh, v souvislosti s určitými mm, opatřeními a otevřenými otázkami, eh, které mimo jiné souvisí také s, eh, s, možnými, s možným zatýkáním ehm, a dalšími trestnými činy. Hovořilo se také v podstatě o tom, že v některých zemích se stále ještě nemohou svobodně a volně zaregistrovat eh, nová združení a odborové organizace. Také se hodně hovoří o porušování eh, pracovního aktu z roku 2006 a také o průmyslových eh, pravidlech Industrial Relation Rules z roku 1977. Výbor na této konferenci hovořil v podstatě o eh, aktivitách vlády a hovořilo se také o tom, jakým způsobem jsou projednávána právě pravidla a ustanovení pracovního aktu z roku 2006. Hovořilo se také o tom, že v podstatě v tuto chvíli se již hovoří o nových opatřeních, která by měla zajistit dodržování těchto standardů. Výbor konference eh, poskytl eh, Mezinárodní organizaci práce technickou asistenci a také vyzval vládu k tomu, aby přijala potřebná opatření, která by zajistila, že eh, zaměstnanci a zaměstnavatele budou dodržovat svobodu združování a to v duchu, který nemá co dočinění s hrozbami, vyhrožováním a jakýmikoliv jinými riziky, tak, aby také mohly být prováděna, mohlo být prováděno eh, svobodné a e, nerizikové vyšetřování. Pane předsedo, já mám tu čest, že mohu v tuto chvíli hovořit o společném prohlášení z 8. července, e, které, které vlastně bylo podepsáno všemi zúčastněnými partnery, včetně tedy Mezinárodní organizace práce a bangladeskou vládou. Hovoří se o e, takzvaném kompendiu udržitelného rozvoje právě v oblasti pracovně právních norem v bangladešských továrnách a průmyslu jako takovém. E, toto prohlášení v podstatě zavazuje vládu stejně jako Evropskou unii a Mezinárodní organizaci práce k určitým opatřením, která jsou také časově vymezená. My se jsme tedy opravdu velmi rádi, že došlo eh, k podpisu té, tohoto prohlášení a ne a kromě toho také víme, že došlo v podstatě k, k podpisu ze strany těch 76 části partnerů, kteří obchodují či, eh, či vyrábí, produkují v Bangladeši toho eh, jiného prohlášení. To znamená, že máme tady už několik prohlášení a vypadá to tak, že v tuto chvíli vzniká globální koalice, která mimo jiné je také podporována bangladejskou vládou. Dialog s bangladejskými partnery bude pokračovat také v říjnu eh, tohoto roku a samozřejmě se nadále bude setkávat také skupina odborníků, která se sejde eh, buď v listopadu nebo v prosinci a která bude hovořit nebo bude vlastně vypracovávat nový eh, pracovně nové pracovně právní standardy pro eh, Bangladeš tak, aby pracovně právní normy v Bangladeši byly v souladu s mezinárodními standardy. To znamená, že uvidíme, jak vlastně tato vyjednávání budou eh, pokračovat. Nicméně v každém případě všichni víme, že tady nemáme příliš mnoho času, že to ale všechno vyžaduje čas a že potřebujeme zajistit, aby ten pokrok byl opravdu zcela zásadní a aby ty pracovně právní normy byly důstojné a to ve všech eh, odvětvích. Já jsem si samozřejmě vyslechla to, co bylo řečeno v souvislosti s odvětvím eh, rýže, tedy s, eh, také se zemědělcím. Hovořilo se také o těch odborářských právech, to znamená, že já vidím, že tady těch průsečíků je opravdu velmi mnoho v souvislosti s těmito záležitostmi. Vy jste se také velmi dlouho, velmi eh, intenzivně věnovali otázce Kolumbie. A já jsem velmi rád, že naše dohlížecí orgány mohly opravdu zaznamenat v poslední době eh, pokrok v souvislosti s implementací práva na združování. Máme velmi mnoho údajů, které jsou velmi zajímavé. V roce 2012 eh, výbor naší organizace, který se sestával z různých eh, odborníků, v podstatě zaznamenal zásadní snížení eh, počtu úmrtí ze strany strany odborářů, bylo to 12 v roce 2012, 30 v roce 2011 a 37 v roce 2010. Eh, kromě toho, co se týče těch ochranných opatření, Máme tady vlastně 1273 členů, kteří v tuto chvíli jsou chráněni a vláda poskytla rozpočet ve výši 107 milionů eh, EU, eh, amerických dolarů. Kromě toho eh, svoboda schromažďování, která má samozřejmě, která souvisí s beztrestností a stresností, tak všichni jistě si vzpomínáte na velmi známý případ číslo 1787. Víme z údajů našich eh, odborníků, že bylo vyneseno 439 rozsudků v souvislosti s vraždami eh, odborářů a 531 osob bylo odsouzeno, což je opravdu skvělý pokrok, který nikdo neočekával. Eh, v případě 2761 se také očekávala v podstatě beztrestnost, ale bylo vyneseno 13 rozsudků a 11 eh, lidí, nebo 11 případů ještě v tuto chvíli čeká na soud. Eh, kromě toho byl, byly Eh, vlastně podepsány první kolektivní smlouvy pro veřejný sektor, což je opět velmi pozitivní pokrok. Co se týče sociálního dialogu a řešení sporů eh, v této zemi, tak náš výbor zaznamenal v srpnu 2012 začátek projektu, který se snaží zajistit soulad s mezinárodními pracovní eh, právními standardy a je to projekt, který je financován vládou Spojených států amerických. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je v podstatě koordinace eh, s, se sekretariátem Mezinárodní organizace práce. To znamená zajistit opravdu a posílit stálý dialog s výborem, který se zabývá právě eh, s damy nebo výplatami a pracovně právními standardy. To znamená, že máme speciální výbor, který je známý pod eh, zkratkou e COIT a tento výbor se zabýval již 50 případy a podařilo se v tuto chvíli již uzavřít 28 z nich. Tím samozřejmě nechci říci, že všechny problémy v Kolumbii jsou již vyřešené. Samozřejmě, že eh, tato země ještě se musí eh, potýkat z 12 případy z posledního roku a kromě toho musí také ještě stále bojovat s násilím, které je prováděno na členech odborářských Eh, organizacích a kromě toho musí ještě zlepšit eh, pracovně právní rámec, který není v tuto chvíli v souladu se standardy Mezinárodní organizace práce. Nicméně s vládou Kolumbie velmi eh, jaksi intenzivně pokračujeme a doufáme, že se nám podaří pokročit u všech těch otevřených otázek a těch případech, které, ve kterých ještě stále platí beztrestnost. Kromě toho naše dohlížecí eh, orgány se věnovaly velmi intenzivně otázkou Pákistánu. Eh, my jsme také navrhovali nebo již předložili pakistánské vládě pozměňovací návrhy, které by mohly změnit jejich pracovně právní kondex a tak, aby byl v souladu eh, s ILO. V roce 2012 výbor odborníků bohužel zaznamenal, že přijetí nové legislativy, která se týkala vlastně svobody združování a kolektivního vyjednávání podle aktu z roku 2012, v podstatě neb, že, ta, že v podstatě ty návrhy, které jsme my předkládali, vůbec nebyly zohledněny. A na té konferenci v červnu jsme hodně hovořili o Pákistánu, ale bohužel vlastně v rámci Eh, v rámci nedostatečné nebo, nebo nedostatečném eh, rámci. To znamená, že jsme se tomu nemohli dostatečně věnovat. Eh, výbor eh, konference samozřejmě zabýval také souladem s umluvou číslo 81 a hovořilo se, to, hovořilo se o tom, jakým způsobem by mohlo dojít k předělení dostatečných prostředků na dohled a inspekci právě na různých místech. Kromě toho eh, orgány dohledu zaznamenaly opravdu nedostatky právě co se týče ochrany dětí a zneužívání dětské práce, hlavně v oblasti bavlny. Eh, co se týče Uzbekistánu, který jste také zmiňovali, tak Uzbekistán byl opravdu velmi, velmi pečli, pečlivě sledován a monitorován v posledních eh, letech. Jednali jsme o Uzbekistánu hlavně v rámci tripartity, hovořili jsme o uplatňování aplikace standardů, také v rámci a ve spolupráci s výborem eh, odborníků. Různé odborářské různá odborářská hnutí a e, organizace upozornili na zneužívání dětí a hovořili také na, uh, hovořili o případech vlastně zneužívání, za kterými stojí stát. Během této konference v červnu, o které jsem eh, hovořila, jsme se snažili v podstatě podívat na to, jakým způsobem by mohla ještě Mezinárodní organizace práce poskytnout lepší technickou podporu, jakým způsobem by mohla eh, zlepšit schopnosti a kapacity eh, v této zemi a jakým způsobem by mohla lépe spolupracovat s národními sociálními partnery a jakým způsobem by mohla lépe spolupracovat také s podniky či zemědělci, kteří, kteří pěstují bavlnu. My jsme proto tedy vyzvali vládu v červnu tak eh, k tomu, k tomu, aby souhlasila s eh, monitorovací misí Mezinárodní organizací práce, která by se do země dostavila v průběhu sklizně bavlny chtěli jsme, či vyzvali jsme vládu, aby tuto misi eh, povolila a aby eh, také zajistila absolutní přístup vlastně ke všem relevantním aktérům a za všech eh, možných situacích vláda vyjádřila, jak se vyjádřila vlastně v tomto ohledu relativně kladně a proto výbor také vyzval vládu ještě k intenzivnějším eh, opatřením a k intenzivnějšímu dialogu s ILO, s UNDP, s UNICEF, s Evropskou komisí a se zástupci národních a mezinárodních organizací, které zastupují zaměstnance a zaměstnavatele. Pane předsedo, když jsem včera opouštěla Ženevu, tak jsem ještě nedostala neobdržela odpovědi od Uzbek vlády. Nicméně jsem dnes ráno byla informována o tom, že vláda souhlasila eh, s účastí na jednáních u kulatého stolu, které se odehrají příští týden v Taškentu. To znamená, že eh, První den bude, půjde o jednání u kulatého stolu a druhý den začnou vyjednávání mezi ILO a mezi, mezi ministerskou vlastně konferencí a bude se hovořit opět o naší misi, kterou chceme provést v srpnu. Takže to je tady konečně kladná reakce z Uzbekistánu, protože loni prostě vůbec nereagovali. Teď, pane předsedo, dovolte, abych přešla k dětské práci, zrušení dětské práce v pěstova, eh, ne, no, produkci kaká v pobřeží Slovenoviny a v Ghaně. Naše poradní orgány eh, tedy eh, v podstatě odkazují na odhady IPEKu, takže v těchto zemích 1,7 milionů dětí pracují v těchto odvětvích. Pobřeží slonoviny má systém pro monitorování dětské práce na kakaových plantážích. Je to součást jejich akčního plánu, který byl vypracován na léta 2007 až 2009, ale bohužel se toho mnoho nezměnilo a Mezinárodní organizace práce tedy samozřejmě s novou vládou teď tedy uh, Ehm, opět zahájila spolupráci a snažíme se sledovat, co se dá v této oblasti udělat. Pokud jde o Ghanu, tak tady máme i program IPEC od roku 2006 už tam funguje a zaměřuje se právě na dětskou práci v odvětví KK. Prostřednictvím tohoto programu jsme vlastně byli schopni upozornit všechny aktéry na problematiku dětské práce v tomto sektoru také byl zřízen režim pro podporu eh, jaksi výdělku pro tyto farmáře v oblasti kaká. A vláda už také eh, zavedla regionální programy pro podporu základní školní docházky dětí a také samozřejmě programy zaměřené na vzdělávání a budování dovedností. Mezinárodní organizace práce také se účastní eh, partnerství soukromého veřejného sektoru, které se zabývá právě problematikou dětské práce a má za úkol podporovat důstojné pracovní podmínky v eh, těchto zemích, které produkují kakao v Africe. Eh, zdůrazňujeme samozřejmě to, že všechny tyto pracovní standardy jsou vzájemně propojené a že je velice důležité především dodržovat zásady svobody združování schromažďování, protože to je základní právo, které potom umožňuje dodržování všech dalších kategorií základních práv. A prosazujeme tuto základní svobodu především v těžce dostupných venkovských oblastech, zvyšujeme povědomí u samotných pracovníků v těchto sektorech, zvyšujeme povědomí o jejich právech, o roli, kterou mohou hrát při boji s, proti dětské práci a nucené práci. Eh, práci. A i v budoucnu budeme neustále upozorňovat na to na propojení mezi svobodou eh, združování, schromažďování a eh, mezi úlohou, kterou mohou právě hrát organizace združící pracovníky. v budoucnu se chceme zaměřovat právě na svobodu schromažďování v, na venkově, a tady i příslušnými umluvami, které se tím zabývají. Stručně bych chtěla také pohovořit o situaci v Bělorusku. V roce 2012 jak výbor odborníků, tak výbora, výbor pro svobodu združování s politováním poznamenal, že, konstatoval, že tedy vláda neposkytla příslušné informace o opatřeních, která přijala jakožto eh, reakci na doporučení z roku 2004 kde se vyšetřovala porušení úmluvy číslo 87, především pokud jde o zásahy veřejných orgánů do eh, činnosti odborových organizací. V červnu letošního roku vláda byla přizvána, aby poskytla informace o uplatňování úmluvy číslo 87 této konferenci a ve svých závěrech výbor eh, pro uplatňování standardů s politováním konstatoval, že tady se objevily nové příklady porušování svobody združování v této země, včetně tady obvinění z toho, že opět se objevily zásahy do činnosti odborových organizací, eh, nátlak a zastrašování. Eh, Výbora tady vyzvala vládu, aby eh, přijala přímou misi která by měla za cíl tady získat přehled o situaci v zemi, pokud jde o tady odbory, a která by pomohla vládě tedy eh, přijmout příslušné kroky. Bohužel musím říct, že se příliš mnoho toho neděje, pokud jde o toto doporučení a ještě jsme tedy od vlády Běloruska nezískali téměř žádné informace, pokud jde o tuto misi. Pane předsedo, dovolte, abych zakončila pozitivně svoje vystoupení a sice, že tady nedávno Gruzie schválila novelu pracovního zákon, zákonníku. Výbor odborníků ji bude posuzovat ještě eh, na konci letošního roku na základě eh, připomínek Mezinárodní organizace práce, ale my jsme velice rádi, že vláda zatím toto vykonala, protože to zcela jistě zajistí plnou, plný soulad se standardy Mezinárodní organizace práce, především s úmluvami, které se týkají eh, svobody schromažďování, takže se těšíme na další jednání s toto vládou ten proces postupuje už od černové konference samozřejmě také a já doufám, že tedy teď už vzniká to nové okénko, ta nová příležitost pro dobrou další spolupráci s vládou v Gruzi a, eh, a můžeme ji tady podpořit v tom, aby dosáhla dalšího pokroku. Děkuji. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Myslím si, že vaše nová zpráva o nejnovějších vývoji byla velice pro nás důležitá. Rádi jsme si vyslechli také vaše připomínky k těmto velice důležitým eh, událostem, pokud jde o celou řadu zemí, Bangladeš, Pakistán, Kolumbii, Bělorusko, Gruzii, A také samozřejmě nás zajímá situace, pokud jde o využívání dětské práce v zemích, kde se eh, produkuje kakao. Já jsem si tedy povšiml, že s výjimkou Běloruska a do jisté míry Uzbekistánu tedy došlo k pozitivnímu vývoji ve většině ostatních případů a my jsme tedy velice rádi, že jsme také možná sehráli jistou úlohu, protože Evropský parlament velice aktivně, jak si vstupoval do hry, mm, vyvíjel tlak na komisi a radu, aby, tedy komisi, aby Evropská unie tedy mohla skutečně vyvinout a využít svého tlaku. A to oznámení, které se týkalo Bangladéše, je velice čerstvé. Došlo k tomu vlastně před několika dny a před několika týdny my jsme o tom eh, diskutovali ve Štrasburku že tedy to možná není úplně rozhodující moment, ale že tedy došlo k velice důležitému vývoji pozitivnímu. To samé platí pro Kolumbii, protože tam ratifikace obchodní dohody tímto parlamentem byla doprovozena vlastně, do, toto schválení vlastně doprovázela bezprecedentní iniciativa tohoto výboru, kdy jsme žádali aby politické orgány, jak v Kolumbii, tak v Peru, se zavázaly, že provedou podstatné změny, pokud jde o ochranu pracovních práv v Kolumbii a v Peru. A to samé platí pro Uzbekistán, kde naše rozhodnutí pozastavit ratifikaci dohody a, zorganizovat a tedy vypracovat prozatímní zprávu, sehrály klíčovou roli. Že tedy eh, díky tomu komise a Mezinárodní organizace práce byly schopny zasáhnout. Bych tady chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, eh, že se to zasloužili. A to vlastně nemluvím ani o Pakistánu, kde opět jsme jednali o těch výjimečných preferencích, které jsme poskytli Pákistánu. A předtím, než komise vlastně projednávala povolení pro Pákistán, aby se tady mohl účastnit tohoto posíleného eh, preferenčního režimu, jsme tady také zasáhli já jakožto předseda tohoto výboru z toho mohu vyvodit závěr, že ačkoliv ta zlepšení ještě nejsou úplně u konce, tak je jasné, že když chceme, tak součástí možného řešení je i obchodní politika a její zásahy. A teď dám slovo kolegům a začne George Kutaš za socialisty a demokraty, který mimochodem je zpravodajem k Uzbekistánu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejdříve poděkoval za tu příležitost si s vámi vyměnit názory, protože je pro nás samozřejmě velice důležité si vyposlechnout, co se děje u Mezinárodní organizace práce, protože, jak už říkal pan předseda, minimálně tady v mém případě, já se zabývám Uzbekistánem a tou uh, zprávou průběžnou a řekněme, že tedy naštěstí podmínkou pro souhlas eh, udělení souhlasu k tomu, aby tady eh, se eh, mohly textilní, mohly textilní podniky v Uzbekistánu účastnit, bylo, že tady Uzbekistán přijme a akceptuje misi v období sklizně. A já jsem si velice rád vyslechla informace o té červnové konferenci, o tom, co jste se tady dozvěděla včera z Ženevy. Jsem tady velice rád, že akceptuje uzbekistánská, uzbekská vláda tu misi a to vyjednávání kulatého stolu. Já samozřejmě vím, že eh, do sklizně zbývá už teď omezená eh, doba. Vy jste tady už obdrželi pozvánku od Uzbekistánu, aby tam tady přijela ta monitorovací mise, a pokud ne, tak eh, co si myslíte, že je možné ještě udělat v tomto směru? Protože eh, já si nejsem jist, pokud tady v tuto chvíli zmeškáme tuto sklizeň, nejsem si jist, co my v parlamentu můžeme udělat, jak můžeme vlastně pokračovat v té naší činnosti. Já jsem měl příležitost už vlastně vystoupit dvakrát a chtěl bych se ještě zeptat Evropské komise, Eh, na jednu otázku, protože pokud jsem to správně pochopil, tak 18. a 19. července, příští týden tedy, proběhne eh, zasedání eh, výboru pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánu. Vlastně to není otázka, ale žádost. Já bych chtěl požádat, abyste nám vysvětlili, jak se situace má vlastně. My jsme teď v této pozici, kde parlament vlastně nemůže ustoupit. Jak tedy navrhujete vy jako komise? Eh, já doufám, že oni přijmou tedy tu pozorovací misi Mezinárodní organizace práce, ale pokud ne, tak jaký navrhujete kompromis? Jaké navrhujete řešení? Děkuji. Děkuji, Zague. Děkuji za všechny vámi poskytnuté informace a za všechny informace, které se týkají opravdu různých zemí, různých oblastí. My jsme samozřejmě velmi kritičtí eh, a velmi jaksi pečliví a bezřední ve chvíli, kdy se hovoří o uplatňování standardů Mezinárodní organizace práce a proto mám také tři základní otázky či problémy, které zde vnímám. Ale ještě předtím, než je vysloví, tak bych chtěl říci, že jsem se minulý týden účastnil mezinárodní konference, která se týkala genocidy v Bangladeši. A hovořili se o tom, jak se od roku 73-75 minulého století, jak tedy byla využít ta doba na proces smíření a hovořilo se také velmi eh, konkrétně o té sociální realitě současné společnosti v Bangladeši. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o uplatňování nových pracovně právních norem a pravidel, eh, vždy v kontextu širším, ne pouze z úhlu pohledu hospodářského, ale eh, jaksi v širším kontextu. To znamená, je třeba podívat se na to, jak se vůbec společnost může vyvíjet a jak může vnímat a chápat to, o co nám vlastně jde. O tom určitě musíme hovořit i v budoucnosti, ve chvíli, kdy budeme hovořit o uplatňování těchto nových eh, norem. Co se týče Guatemaly, a pracovně právních norem. Ptám se, zdali by z vašeho úhlu pohledu měla Evropská unie využít ty důkazní materiály, které má od různých neziskových a nevládních organizací. Jak si myslíte, že bychom měli z úhlu pohledu mezinárodního obchodu jednat tak, abychom zajistili, že nebudeme poškozovat eh, pracovní normy v této zemi, v Guatemala. Samozřejmě to eh, souvisí s, s Kolumbií. Vy jste hovořila o těch pozitivních, o tom pozitivním eh, pokroku a o všech těch vlastně vedlejších věcech, které doprovází uplatňování a provádění těchto obchodních dohod. Já si myslím, že si je třeba opravdu uvědomit, že spousta otázek zůstává otevřených. Například kolumbijská vláda vlastně zavedla novou bez, nová pravidla beztrestnosti pro členy avrády, armády kolumbijské a e, ta kritika se dostala až na úroveň OSN. To znamená, že že je třeba se k tomu postavit opravdu eh, seriózně, zodpovědně a vnímat to opravdu v širším kontextu. To znamená, jakým způsobem budeme jednat v budoucnosti, to se opět, jak se týká těch eh, členů odborářských organizací, to už dneska bylo několikrát zmíněno, ale mám tím na mysli, nebo já se chci zeptat, jak, co, co se o tom myslíte vy, jak je, Helmute, omlouvám se, Helmute, omlouvám se, ale opravdu máme velmi málo eh, času a na seznamu řečníků mám ještě další čtyři řečníky naše, a našeho hosta. velmi rychle. Když se podíváme na situaci v USA, tak oni vlastně ratifikovali pouze ty dvě úmluvy týkající se pracovně právních norm. To znamená, jak, jaký ještě vztah v souvislosti s USA? Paní Keller. Děkuji, děkuji mnohokrát. E, já bych se ráda vrátila k tomu, co říkal pan Moreira, to znamená, co se týče role Evropského parlamentu v rámci e, tohoto pokroku, také samozřejmě v souvislosti se obchodními dohodami. Jak se stavíte vy například Eh, k tomu, že některé dohody, nebo vlastně v obchodních dohodách v tuto chvíli existují kapitoly o udržitelnosti. Možná, že už nějaká ta hodnocení proběhla, ale co si myslíte vy, jaká, jaké, dopady eh, to, jaké dopady to bude mít eh, v těch zemích, se kterými jsou dohody podepisovány? A mohla byste také něco říct k tomu přístupu USA, který se týká právě těch závazných ustanovení, který by, která by měla být součástí obchodních dohod dohod, jaké, jaké by to mohlo mít dopady, protože samozřejmě tady můžete hovořit o sankcích ve chvíli, kdy ta ustanovení jsou závazná. Myslíte si, že to bude efektivnější než eh, ty, ten náš přístup eh, ve chvíli, kdy my tedy si říkáme, že by ta ustanovení měla být nezávazná, anebo zdali, jak si ji vy již máte informace o nějakých jiných osvě, osvědčených postupech, anebo zdali vy byste mohla říct nějaké případy o tom, jak eh, obchodní dohody v podstatě mohou eh, ty obchodní dohody mít co se týče té sklizně bavlny a té eh, my se chci se zeptat, jak budeme postupovat, když tedy ten souhlas ze strany uzbecké vlády dostaneme či nedostaneme. Pan Paul Murphy. Děkuji, pane předsedo. Možná pouze navážu na to, co bylo řečeno právě o Uzbekistánu. Uh, Eh, tady, pokud tomu rozumím, tak byl, eh, byl vlastně přijat ten druhý, takový ten speciální eh, odstavec v rámci schromáždění ILO, to znamená, že tam, tam se samozřejmě hovorilo o těch různých doporučeních a aplikaci pravidel dříve. Komise říkala, že pokud bude druhý odstavec přijat, tak začne v podstatě vyšetřování v rámci GSP já se chci zeptat, zdali tedy k tomu dojde, to je otázka na komisi a co si o tom myslí ILO a dále, co se týče Bangladeše. Tak já bych rád věděl něco víc o o roli ILO v rámci kompaktu. Myslíte si, že ta opatření, která byla přijata, jsou správná? Myslíte si, že ty kapacity jsou dostačující? Myslíte si, že ti dva eh, další inspektoři opravdu přispějí k tomu, že ty výsledky budou lepší. Eh, myslíte si, že se opravdu budou moci věnovat těm konkrétním problémům eh, v továrnách? A co si myslíte vy o stažení USA z dohody GSP z Bangladeši? A dále ještě na konci, co se týče Pakistánu, protože máme ten, tu žádost o GSP+, a samozřejmě tady je tou základní podmínkou je samozřejmě soulad s, eh, s umluvou ILO a samozřejmě zdali tedy dojde k nějakému přeskumu, zdali tedy opravdu ta pravidla jsou v souladu či eh, ne. To znamená, budou mít nějaké informace o tom, zdali tedy ta pravidla jsou nějak závažně porušovaná či ne. A ještě pan Bertlange. Eh, děkuji, pane předsedo. Kolumbie. Já jsem potěšen, že jsem si mohl vyslechnout tak pozitivní zprávy o e, zlepšení situace ohledně ochrany odborů a také co se týče sociálního dialogu, tak jak jste o tom hovořila. A to je něco, s čím e, souvisí i naše práce, protože v našem parlamentu a já paralelně eh, s tím mm, vyjednáváním o odhodě o volném obchodu, tak jsem vyžádal vypracování cestovní mapy. A ty nevládní organizace se toho drží a vyžadují to od eh, vlád. Takže já si myslím, že je to dobrý příklad proto, jak Evropský parlament může podpořit vaši práci, protože v té cestovní mapě je obsaženo mnoho eh, doporučení Mezinárodní organizace práce a my, sociální demokraté, na to můžeme být pišní, že jsme to tam dostali. Eh, v našem eh, usnesení Eh, jsme dohodli dva eh, implementační semináře z Kolumbii a z Peru a tam jsme diskutovali o provádění. Já bych se chtěla zeptat, na jaké aspekty bychom se měli zaměřit během těchto seminářů. Děkuji a předtím, než předám slovo naši, eh, našemu hostovi, bych rád poprosil, aby se vyjádřila komise, ale bohužel eh, vám dávám v tuto chvíli pouze tři minuty na odpověď. Děkuji, pane předseda. Eh, tři země za tři minuty, všechno dohromady? Říkal jste na začátku, že ten obchod může být součástí řešení. Gruzie, 25. února pan komisař řekl panu prezidentovi Sakašvilimu, že pokud ILO nebude, nebude spokojená, tak nebude moci být podepsaná dohoda. To znamená, že já s vámi souhlasím. Za druhé, Bangladeš. Před EBA Bangladeš nevyvážela ani nevyráběla a po e a v podstatě v tomto odvětví začalo pracovat 2,5 milionů lidí a 60 vývozu směřuje do Evropské unie a teď se vlastně, my, my si všichni uvědomujeme, že, že ten postoj EU a USA je zcela jaksi odlišný, ale eh, v Ženevě došlo tedy k, k jednání a bude docházet k dalším jednáním mezi Evropskou unii, Bangladeší, eh, ILO a dalšími zainteresovanými partnery. Já jsem si jistý, že budou velmi přínosná. A nakonec eh, Uzbekistán samozřejmě, že 19. července příští týden o tom určitě budeme hovořit zmiňoval to už i kolega. Pro nás je velmi dobré, že jsme si vlastně že v tuto chvíli víme, že jsme dostali i dobrou eh, zprávu z Bangladeše, to znamená, že opravdu tady ten tlak k něčemu vedl. To znamená, že si myslím, že v tuto chvíli máme velmi dobrou příležitost k tomu, aby došlo opravdu k pokroku. A je třeba si opravdu upřímně říci, že k pokroku již došlo. UNICEF hovoří o tom, že v poslední době už nedochází v podstatě k eh, tomu, aby byla využívána dětská práce u dětí pod 16 let. To znamená, eh, vy už jste o tom hovořili, bylo to zde zmiňováno, ale samozřejmě příští týden budeme jednat s uzbeckými eh, úřady a musíme být samozřejmě daleko konkrétnější. Je třeba opravdu konkrétně hovořit o tom také, jakým způsobem by měla probíhat ta mise v průběhu sklizně bavlny. Děkuji. Paní Donbia Hedy. Tak, máte opět slovo. Padlo zde velmi mnoho otázek, ale schválně se nám to podaří schrnout. Já se pokusím být velmi stručná. První věc, kterou chci říci e, vlastně směrem k EU a Evropskému parlamentu, je pravda, že podpora, kterou vy poskytujete právě v oblasti mm, práv eh, zaměstnanců, je zcela zásadní. Já ani nemám slova, jak bych, kterými bych vyjádřila opravdu, jak důležitá vaše podpora je a příspěvek, kterým vy jste eh, přispěli, je v podstatě nevyčíslitelný a opravdu vaší podporu potřebujeme. Musím říci, že samozřejmě výbor odborníků může dál vyzývat státy, aby přijímali, přijímali nové opatření opatření, ale eh, to samozřejmě nestačí. Eh, vidíme to také na příkladu Myanmaru. Je to opravdu ten tlak, který je vyvíjen i díky vám, protože si Eh, uvědomě, uvědomě, že v některých zemích to samozřejmě bude trvat ještě mnoho let, ale v tuto chvíli bych rád, ráda využila tuto příležitost, abych poděkovala Evropské komisi a také vám, členům Evropského parlamentu a konkrétně členům eh, vašeho výboru za to, že eh, tady prokazujete opravdu politickou vůli, že se snažíte opravdu posílit pokrok v oblasti dodržování základních lidských práv. Myslím si, že bez vaší podpory by k té změně změně eh, jistě nedocházelo tak rychle, trvalo by to určitě daleko eh, déle. Takže vám opravdu velmi děkuji. A teď velmi eh, rychle. Já, já, se, já se podívám na Guatemala, protože mm, o té jsem nehovořila. Tady samozřejmě ten váš tlak je velmi důležitý. Je velmi důležité, aby Tady, tady máme ještě porušení článku 26 eh, úmluvy v souvislosti s eh, Guatemalou. Byla podepsaná dohoda eh, s vládou a také s ILO a v této eh, dohodě je v podstatě příslip k tomu, k tomu že bude, budou přijata určitá opatření a je třeba opravdu eh, se podívat na to, aby tato dohoda byla také provedena, uplatněna a že se za to eh, vláda Guatemaly opravdu postaví. 3. července vlastně vstoupil do své nové funkce náš nejvyšší představitel, který bude eh, v podstatě dohlížet eh, na to, aby tato dohoda byla Eh, byla dodržována. Zase tím mám na mysli ten, eh, to porušení článku 26 a samozřejmě, že budeme i nadále podporu, potřebovat vaší podporu, podporu vaší institu, podporu vaší také eh, z Bruselu. Bez vaší podpory si myslím, že bychom určitě nemohli ten, toho pokroku dosáhnout. A teď, když se podívám na Uzbekistán, ano, ještě jsme nedodrž, neobdrželi žádné písemné potvrzení, máme ústní eh, potvrzení, že tedy se zúčastní toho jednání příští týden, ale dnes večer bychom měli dostat potvrzení také písemně a to v ruštině. Opět chci zopakovat, že samozřejmě i vaše podpora v této oblasti, co se týče Uzbekistánu, je zcela stěžení, je zcela zásadní. Je opravdu velmi důležité, aby se představitelé uzbecké vlády Eh, dostavili na toto jednání a opět opakuji, že podpora Evropské komise a parlamentu je zcela zásadní. Co se týče, je, o jakých zemích další jsme hovořili, co se týče Bangladeše, tak tady bych řekla, že eh, práce a role ILO je zcela jasná. To společné prohlášení, které bylo právě zveřejněno, já si myslím, že to je ten úplně nejlepší příklad. Já jsem o tom hovořila včera s kolegy z generálního eh, ředitelství obchod. Myslím si, pro obchod. Myslím si, že toto je opravdu nejlepší způsob, jak zajistit opravdu koherentnost v jednání různých organizací. My jsme samozřejmě ratifikovali takovou tu mezinárodní umluvu, dokonce i má země, Karibiku. E, v podstatě i vlastně ze své pozice vidím, že je velmi důležité občas e, vyvíjet trošičku e, větší tlak, že je třeba ty různé nástroje kombinovat. Je důležité opravdu je využívat správně tam právě u těch zemích, které opravdu pravidelně a konzistentně porušují základní práva a pravidla. To znamená, že co se týče Uzbekistanu, tak my doufáme, že se bude hovořit o těch eh, základních jaksi eh, věcech už eh, tedy během toho následujícího jednání příští týden. Ale musíme si vyčkat také, jaké eh, výsledky přinese druhý den, ale první den dojde k tomu jednání u eh, kulatého stolu a myslím si, že je třeba využít už ten první den na to, abychom se ujistili, že ta monitorovací mise proběhne eh, v srpnu a že bude mít také dostatečné kapacity a uvědomíme si, že už je to srpen, to znamená za velmi krátkou dobu a proto je třeba vyslat zcela jasný jasný signál i za Evropský parlament, že jde nám o to, aby ta misa, misa opravdu proběhla během té sklizně bavlny, protože jinak to asi jaksi příliš velký smysl mít nebude. Dále, co se týče Kolumbie, tak tady bych řekla, je to v každém případě dobrý příklad, dobrý dobrý příklad, který ukazuje, že obě dvě strany v podstatě nějakým způsobem, jak se jednají, to znamená, že vy, vy vyvíjíte určitý tlak na to, aby ta dohoda obchodu byla eh, podepsaná. Eh, vidíme tady i určitý tlak ze strany USA, to znamená, že myslím si, že tady zase ta kombinace těch eh, různých nástrojů si myslím je dobrá a myslím si, že že to je dobrý způsob. Ono to dlouho trvalo, než se nám podařilo vlastně nasměřovat to, tu Kolumbii tím správným směrem. Co se týče eh, té beztrestnosti u členů kolumbijské armády, to jde trošičku více nad rámec našich pravomocí. A co se týče ještě USA a USA vlastně eh, a toho jejich toho jejich přístupu cukru a byče, tak já, já si myslím, že v případě Kolumbie nejdřív použijí ten byč a poté až přijdou s tím cukrem. To znamená, že samozřejmě, že je tady spousta otevřených otázek, ale e, už jsou na správné cestě, to znamená, že se ubírají tím správným směrem. To znamená, že ano, jsou tady samozřejmě, eh, vidíme, že tady jsou aplikovány různé přístupy, ono je to spíš taková filozofická otázka, ale eh, oni mají vlastně své vlastní problémy v USA se svým vlastním kongresem, ale já si myslím, že Evropská unie je daleko důvěryhodnější, protože vy jste ratifikovali tu mezinárodní úmluvu a proto jste jednoduše důvěryhodnější, využíváte ty nástroje a mechanizmy, které které již v tuto chvíli chcete od ostatních, aby je také dodržovali. Ve chvíli, kdyby se to neratifikovali, nedodržovali, tak je to těžké potom vyžadovat od dalších, aby tak činili. A já stále říkám, že není vždy eh, tak důležité, co dělá USA, ale jde o to, co opravdu vaši lidé potřebují. To znamená, že nám jde o to posilovat opravdu lidi v těch eh, konkrétních eh, zemích, jde o to zajistit eh, udržitelnost jejich rozvoje, to znamená zajistit, aby tady byl opravdu respektován ten um, princip uh, udržitelnosti, ať už je váš přístup jakýkoliv, ať už použijete nejdříve byč či cukr. To znamená, že tady uh, si musíme uvědomit, že nemůžete zajistit udržitelný rozvoj, pokud nerespektujete základní práva. myslím si, že ten příklad Bangladeše, i když se podíváme na 70. léta a na genocidu v Bangladeše, když si vlastně to všechno v té hlavě srovnáte, tak tam vlastně najde v podstatě úplně všechno, co se týče těch eh, rozevřených nůžek a, a, a mezer a a eh, vákua v oblasti dodržování lidských práv. Co se týče kompaktu, pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak vím, že Evropská unie stejně jako jako další eh, dárci v podstatě přispívají eh, do tohoto projektu, ale ILO v podstatě chce podporovat samozřejmě hlavně posilování práv eh, zaměstnanců a pracovníků. Chceme také zvýšit počet inspektorů práce, chceme zvýšit jejich kapacity, protože 200 je opravdu velmi málo. My jsme Začali se školením 500 eh, eh, inspektorů v Maroku, eh, takže si uvědomte v podstatě, jaká to jsou čísla. Já si myslím, že v Guatemala, v Guatemala bychom potřebovali dalších tisíc, dvě, pokud budeme hovořit o 200 inspektorech, tak to je v podstatě jako jehla v kupce sena, to není nic prostě. To znamená, že je třeba podívat se na to, abychom opravdu mohli pokračovat a dosáhnout pokroku v prostřednictvím těch kapacit a prostředků, které potřebujeme je možné, že jsem neodpověděla na všechny otázky, ale v tuto chvíli bych asi už skončila. Já jsem samozřejmě nadšená z vaší podpory, z podpory Evropského parlamentu, vašeho výboru. Vy jste opravdu učinili skvělou práci a já vám v tuto chvíli pouze mohu poděkovat za to, že jste přispěli ke změně života tolika žen a mužů. Děkuji mnohokrát, velice rádi jsme vás zde opět přivítali, vy tady nastavujete pravidla, normy a také je eh, pomáháte sledovat jejich dodržování a my jsme byli velice rádi, že jsme vám mohli maličko na pomoci k tomu, abyste mohli splnit skutečně eh, svůj hlavní slogan a sice důstojnou práci pro všechny. Děkuji mnohokrát. Dnešní jednání tím tedy pomalu končí. Příště se sejdeme 5. září letošního roku v 9 hodin dopoledne. Přeji vám všem krásné léto.